Good morning Všem hezké ráno. Prosím, kdybyste mohli zaujmout místa. Will. I think, uh, I... Myslím, že začínáme malinko později, tak možná malinko později skončíme, ale myslím si, že bychom měli potom využít čas, abychom setkali in kamera, protože jsou tady ještě některé otázky, které jsme e, neprobrali včera a nebudeme hlasovat až do úterka. Jsem velice potěšena, že mohu přivítat e, na tomto slyšení Verena Ros, která e, byla je kandidátkou vybranou na post výkonné ředitelky Evropského orgánu pro cené papíry a trhy ESMA. Bude to vypadat tak, že eh, nám že bude mít pětiminutovou úvodní prezentaci a potom tady mám pořadí otázek z jednotlivých politických skupin a následovat eh, bude asi eh, jedno, vždycky jedna minutka na otázku a Verena pak zbytek z těch té pětiminutového bloku bude mít na odpověď. Mám tady žádost, kterou jsem souhlasila, žádost od Žana Paula, protože má dvojí otázku Um, je to taková dvojí úvodní otázka, než by spíš um, probírali jednu otázku za druhou. Takže tam, ten úvodní blok otázek bude takzvaně dvojí. A Verena proto bude mít dvojnásobně času, aby odpověděla, pokud to bude nezbytné ale myslím si, že jsme už na tento postup eh, si mezi tím zvykli. Máte jejich životopisy, takže bez dalších prodlev bych hned předala slovo Vereně Ros. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dobré ráno. Je mi velkou ctí, že dnes ráno mohu eh, hovořit o ESMA eh, ve své, že vám mohu být k dispozici pro otázky a odpovědi. Nejprve v Němčině ve svém mateřském jazyce řeknu pár slov o vývoji evropského finančního e, dohledu a také, jak bych já chtěla přispět e, k úspěchu ESMA. Poté budu pokračovat v angličtině. Bude to krátký popis hlavních úkolů a výzev, e, jak na ně nahlížím v rámci ESMA já. Nejprve Tedy vznik evropských eh, dohledových dozorčích orgánů podle mého názoru znamená obrovský krok kupředu. A to nejenom pro evropské finanční trhy, ale eh, je to velice důležité i pro evropské spotřebitele a investory. Krize nám ukázala, že eh, náš finanční dohled musí být zásadně změněn a vylepšen. A to nejenom v národním rámci, ale i v rámci evropském. A Eh, z toho se vlastně ESMA zrodila se svými dalekosáhlými úkoly a pravomocemi. Sice dnes eh, můžeme stavět na dobré práci Cezar, ale eh, přesto musí dojít k obrovským změnám pro to, aby tento Evropský úřad mohl pracovat se svými evropskými pravomocemi, aby mohl řádně fungovat. Skutečně nový začátek, ke kterému vy jako parlament jste velkou měrou přispěli. Očekávání jsou tedy vysoká. A abychom tato očekávání mohli naplnit, potřebuje, myslím si, ESMA pět základních modulů. Za prvé eh, je to schopný, zkušený eh, tým vedení, který bude budovat novou organizaci a bude ji posouvat kupředu eh, ve směru skutečně úspěšného evropského dozoru. Za druhé ESMA potřebuje přímé zkušenosti pro každodenní práci dohledu na finančních trzích a pro aktéry, kteří na těchto trzích fungují. Za třetí ESMA potřebuje zdroje k tomu, aby mohla vytvořit takové regulační mechanizmy, mechanismy jednotné, ale aby je mohla i implementovat a prosazovat. Za čtvrté eh, je zapotřebí schopných moderátorů, kteří eh, budou eh, připraveni dávat dohromady národní hlasy a aktéry, tak aby se z toho mohly vyvodit jasné výsledky. A pak je zapotřebí přístupu k informacím a k rizikům. Je zapotřebí je včas rozpoznat tak, aby bylo možné v krizích jasně reagovat a stanovovat jasné priority. Myslím si, že mé zkušenosti a e, můj životopis ukazují, že e, tyto schopnosti mám a že mohu jim přispět e, do ESMA. Pro mě jako Němku bez velkými zkušenostmi ve Velké Británii vybudování skutečného evropského dohledu je práce, je to takový velký sen. Dovolte mi teď, abych pokračovala v angličtině. Eh, chtěla bych pohovořit o tom, co považuji za klíčové priority pro ESMA v prvních letech, hm, eh, když se podíváme na dalekosáhlé pravomoce a kompetence této organizace. Za prvé, musíme zajistit, abychom vybudovali účinný eh, orgán dohledu, účinný přístup hm, dozorčí a každodenní hm, akce vůči k ratingovým agenturám. ESMA skutečně tady stanovuje trendy, protože je to protože bude mít přímé eh, dohledové eh, pravomoce. Za druhé, musíme vytvořit eh, jednotnou, jednotný přístup evropský, která bude, bude implementován a vymáhán tak, abychom zajistili, že tady budou skutečné jednotné standardy, které budou vymáhány a implementovány napříč všemi zeměmi a to nám napomůže eh, při budování stabilních finančních trhů a tak budeme moci opravdu ochránit evropské spotřebitele. Za třetí, musíme zajistit, abychom posílili ochranu spotřebitelů a tady nejde jenom o eh, větší transparentnost a mm, vzdělávání, ale eh, jde, je to Jde o to, abychom eh, zajistili to, že využijeme správně eh, pravomocí Evropského parlamentu, který eh, ESMě propůjčil například při zákazu určitých produktů a, nebo aktivit. Za čtvrté, musíme úzce spolupracovat s ostatními evropskými orgány dozoru a ESRB a to musíme udělat tak, abychom byli schopni identifikovat rizika a vytvořit větší stabilitu na finančních trzích. A dále musíme se postarat o to, aby eh, tato um, ustanovení byla, existovala napříč všemi sektory a aby eh, se správně dávaly dohromady makro a mikro eh, nařízení nebo úpravy. A toto všechno určitě nám napomůže zlepšit konzistentnost ehm, našich reakcí a zvýší to také ehm, trvalou udržitelnost ehm, našich systémů. A v neposlední řadě Eh, se musíme postarat o to, abychom vybudovali organizaci, eh, eh, která bude z hlediska technické expertízy a přidané hodnoty považována za pozitivní. Je to organizace, která je otevřená, ale zároveň organizace, která nese zodpovědnost a ve své zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu je toto jedním z klíčových aspektů. A chtěla bych s vámi spolupracovat, chci vést otevřený, konstruktivní, aktivní dialog po celou dobu a doufám, že s ním můžeme začít už dnes během našich diskuzí a těším se teď na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Velice vám děkuji. Jak jsem již řekla, slovo má nejprve Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně děkuji, paní kolegyně, za to, že jste přišla do našeho výboru. Já nepochybuji v žádném případě o vašich schopnostech, to chci zdůraznit na začátek. Jenom chci říct, že Evropský parlament hodně bojoval proti některým zemím o to, abychom získali opravdu evropský dohled Nedosahli jsme všeho, ale to je pravidlo kompromisu, jenom jsme chtěli, aby prostě ty orgány měly opravdu příslušné pravomoci. A to je případ ESMIP, která má skutečně od začátku přímé dohledové kompetence, ať už jde o ratingové agentury, a to bylo za podporu mých, podpory mých kolegů, kteří jsme toho dosáhli v roce 2009, také pro Mezinárodní fond, Evropský fond a snad také tedy pro eh, zúčtování, co se derivátu týče. Samozřejmě, paní, vaše slova tekla jako med, ale moje otázka je, zda vzhledem tomu, jak se rozhodlo o obsazení tohoto postu v ESMě i v jiných ostatně, a vzhledem k tomu, že orgán pro finanční trhy, kde, se kterým jste spolupracovala deset let, publikoval tedy dokument, který jde proti ESMě, rozhodně není evropský, tak to ve mně vyvolává prostě pochybnosti. Pochybnosti o tom, zda jste skutečně schopna svoji akci spojit s tím, co zamýšlíte, o čemž já nepochybuji. Jenom říkám, že prostě ten kontext není příznivý, pro skutečnou evropskou, pro skutečný evropský dohled a tak se obávám, že nebudete mít tu autoritu, neříkám vůli, ale že nebudete mít tu autoritu, abyste prosadila, aby ESMA skutečně uskutečnila veškeré ty pravomoce, které jí patří, ne víc, ne míň, v duchu to, no, co chtěli zákonodárci. Takže, madam, jste dnes schopna tyto pochybnosti odstranit. Merci beaucoup, monsieur Gozes. Děkuji mnohokrát, pane Gozesi. Domnívám se, budu pokračovat dále v Němčině, pokud je to v pořádku. Máte pravdu, že Autorita organizace ESMA se musí velice záhy a jasně prosadit, aby bylo jasné, že ESMA bude opravdu působit v evropském smyslu a doufám, že mě v tom přesvědčení utvrdíte. Já eh, budu eh, zaměstnankyní ESMY, nebudu mít nic společného se svou dosavadní organizací a budu tedy eh, pracovat tak, abych zajistila v Evropě řádný dohled. Zmiňovali jste se o dokumentu FSA. Domnívám se, že je důležité říci, že to je opravdu dokument FSA. To není můj dokument. Tento dokument byl vytvořen na základě různých názorů, které vládnou v FSA a já jsem se tam eh, eh, velice zasazovala o práci spolu s ESO a s Lamfalusiho výborem. A e, domnívám se, že to dobře ukazuje, že stojím za tím, aby evropský e, dohled e, byl schopný něčeho dosáhnout. Pokud jde o otázku, jak se budu zasazovat o jeho autoritu a za její prosazení, ráda bych upozornila na to, že jakožto výkona ředitelka vidím svůj úkol zejména v tom, abych dala dohromady personál a vizi, kdy pracovníci eh, budou eh, mít silný pocit, že budou jednak spolupracovat eh, s národními orgány, ale i proti nim, protože je třeba zajistit dohled v evropském duchu a zapotřebí je jasně prezentovat vizi. Eh, myslím, že major Čer bude mít důležitou eh, úlohu, ale i já jako eh, výkonná ředitelka, pokud se jí stanu. A co se týče realizace, domnívám se, že parlament propůjčil různé možnosti a předpoklady organizaci ESMA, pokud jde o postupy proti národním regulátorům, kteří nebudou chtět tyto předpisy realizovat, pokud půjde o e, vyjasňování nesrovnalostí e, a e, na rozhodnutí, pokud půjde o monitorování credit rating agencies a každodenní podporu. Prostě ve všech oblastech bude důležité vytvářet skutečně evropský názor. Velice vám děkuji. Vaše odpověď byla poměrně stručná. Získali jsme trochu času. Eliza položí další otázku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to opravdu velké potěšení, eh, paní Ros, že jste tady mezi námi, protože Konečně tady vítáme ženu. A my víme ale, že jste nebyla vybrána, protože jste žena, ale protože jste kompetentní, ale přece jenom ten ženský element, to je něco navíc. Takže tady jsou mé dotazy. A vlastně navazuji na to, co už se ptal kolega Gozez, jak tedy u tak významných zájmů, které hrají na trzích, jak chcete mít ten evropský, skutečně evropský pohled? Myslíte, že dokážete vždycky dojít ke konsenzu, protože všichni regulátoři budou mít právo veta a v některých okamžicích budete muset rozhodovat vy. Druhá otázka, budete řešit věci, které jsou poprvé regulovány na evropské úrovni. Tady třeba mám na mysli právě ratingové agentury nebo IMF, IMF. Máte pocit, že to dokážete, že dokážete aplikovat standardy, ať už u ratingových agentur nebo nebo u toho fondu. Eh, on the last question. Shall I... otázce. Mám začít eh, těmi, těmi prvními, pak se k tomu ale můžete vrátit, třeba až eh, já odpovím na vše. Nejprve si myslím, že to bude nejvíc důležité, aby ESMA měla lidi, kteří dobře chápou, jak různé trhy po celé Evropě fungují. A to bude velice zajímavé, eh, tedy důležité, abychom našli způsoby, kreativní způsoby, hlavní směry a závazné technické standardy a řízení, která ehm, budou schopna pokrýt různé potřeby nejrůznějších trhů. A ehm, proto je velice důležité, aby se na ESMU nenahlíželo jenom jako na zhluk takových ehm, různých konsenzů, ale Ehm, protože vždycky musí převážit ten společný jmenovatel. Toto totiž je eh, eh, způsob, co udělal. to je to, jak cesta, kterou šla Ceza, eh, Cezar, ale myslím si, že ESMA tady má opravdovou schopnost ehm, se postavit na vyšší úroveň. Vlastně ehm, se musí postarat o to, aby se vytvořily regulační standardy a společná kniha nebo dokument jakýchsi pravidel. Toto je určitě to nejlepší. A myslím si, že se, se to dá potom dobře porovnat i v mezinárodním měřítku s ostatními standardy, které existují na světě. A podle mého názoru tady jde o to vytvořit takový regulační režim, který bude dobře fungovat a který bude schopen, například vy jste se zmiňovali o úvěrových ratingových agenturách nebo o IIFMD, myslím. A tady eh, jde především o to, abychom, když někoho eh, autorizujeme, abychom skutečně pokryli nebo dostali standardům, které se očekávají. Ať je to eh, řízení nebo transparentnost nebo interní procesy, které tady fungují. A já si myslím, to, že, tu překáž, že ta laťka musí být hodně vysoká, abyste pak neskončili tím, že budete mít problém s každodenním eh, dozorem jenom proto, že jste eh, tady nedali na začátku vysoké bariéry nebo laťky. Takže mm, to musí se dělat na každodenní bázi, eh, musíte správně, musíte mít lidi, kteří budou správně chápat ty otázky i na úrovni řízení, jak celá věc funguje. A z mé zkušenosti z clearingových agentur vím, že to je velice obtížná úloha. Protože musíte být schopni nejenom pochopit celý biznis, ale musíte být ochotni e, udělat takový, si, takový pevný úsudek a musíte si vytvořit pevné stanovisko a názor na věc. Děkuji. A další otázka je Silvie Gula. Tak oni to tady, to tady to mám v opačném pořadí, než jak to bývá běžné. Děkuji. Dobré ráno, paní Ros. Je to hezké. Dnes se tady mluví německy a mluví žena. To je, to je jako Vánocích. Takže pokračovat budu v Němčině, jestli dovolíte. Nemám nic proti vám a když jsem minulý eh, rok eh, byla zpravodajkou pro ISAB, už jsme se potkali v Londýně, eh, já jsem si velmi cenila našich rozhovorů a vím, že jste velmi otevřená a kompetentní dáma, z čehož mám velkou radost. Ale měla bych, mám jednu obavu a má obava je tato. Nutně musíme občanům, a to je naše zodpovědnost, zajistit, že ne, nebudeme eh, po krizi dělat eh, business as usual. To znamená, že nebudeme žít ve stejném systému. Jak říkám hezky francouzsky, ce sont les braconniers a tak dál. To znamená, že lidé, kteří eh, znají celý business do toho mohou hodně vnést, ale vy jste působila v investici, která dělala takzvanou life touch supervision, a která byla řízena experty eh, skupiny eh, Larosier a byli to hlavní, eh, byli identifikováni jako ti, kteří zapříčinili krizi. Tedy má otázka zní takto konkrétně co přesně bude první prioritou pro vás. A prosím, neopakujte zase e, úvěrové ratingové agentury, protože to bylo dítě Žana Paula. Řekněte mi zcela jasně a konkrétně, co bude vaší první prioritou, eh, co bude na vašem programu jako první a jak nás eh, můžete přesvědčit o tom, že se vstupuje opravdu do nové fáze. Děkuji. Děkuji. co si osobně odvozuji z krize a co jsem se poučila z uplynulých let, je podle mého názoru to, že jsme se dopustili mnoha chyb to musíme zcela eh, upřímně přiznat eh, všichni, kteří se zabývali dohledem, se dopustili jistých chyb a je třeba zatím stát a zcela otevřeně to říci. A také to znamená, že já jsem se z toho osobně opravdu nesmírně poučila. Eh, odnesla jsem si z toho především to, že není možné se spolehat eh, na eh, management eh, aktérů na finančním trhu a ve finančních institucích. Je třeba dávat pozor a dbát na to, aby směrnice, kterým aktéři ve finančnictví podléhají, byly opravdu správné směrnice a vytvářely takový základ, který zajistí finanční stabilitu a zajistí také ochranu investorů a spotřebitelů. Krátce jsem se toho již dotkla. Domnívám se, že je důležité, abychom měli skutečné informace o vývoji na trzích a e, v tomto ohledu má ESMA e, skutečně e, důležitou odpovědnost, aby získávala tyto údaje, analyzovala je a snažila se včas odhalit potenciální rizika a reagovat na ně. Také se domnívám, že je opravdu velice důležité, aby nebyly pouze vytvářeny směrnice, ale je třeba dbát na jejich správnou realizaci. A jedna z hlavních lekcí, které jsem si odnesla z krize, je ta, že jsme měli eh, v oblasti eh, dohledu eh, různé přístupy. Náš postup nebyl koordinovaný. A Nestačí říkat, eh, že je nutná eh, jednotná realizace směrnic eh, na jednotném trhu, ale v konečném efektu je třeba, abychom vystupovali opravdu jednotně proti finančním přečinům a proti projevům krize. To jsou tedy ty hlavní úkoly, podle mého, před kterými ESMA bude stát. Děkuji vám. Další otázku položí Kate. Děkuji, paní předsedkyně. Trhy, jak všichni víme, jsou globální a víme, že krize eh, si vyžádala potřebu větší spolupráce orgánů dohledu, a to nejenom v dobách krize, ale i nyní, kdy vytváříme eh, nový legislativní eh, program pro finanční služby budoucnosti. Mohla byste nám říci, jak vy, jakožto výkonná ředitelka ESMI, zajistíte, abychom podpořili tu globální dimenzi? dimenzi, aby se nedostala eh, do pozadí. Děkuji. Domnívám se, jak jsem se již o tom zmiňovala, že je opravdu velice důležité, abychom eh, se dívali na jednotný evropský orgán dohledu eh, z globálního pohledu, protože je třeba eh, respektovat i možná omezení eh, v globálním měřítku. Eh, nejde tedy jenom o vytváření předpisů, pravidel, ale je třeba, aby dohled identifikoval rizika a aby se v globální oblasti prosadil jednotný evropský hlas kde je to možné, abychom dosáhli společného globálního náhledu, ale je třeba eh, sledovat, eh, eh, kde se objeví tedy světlo na konci tunelu, protože v Evropě máme některé zkušenosti, které nám pomohou šířit tyto zkušenosti globálně. Ráda bych se zmínila o některých zkušenostech eh, organizace IOSCO, kdy jsem eh, eh, působila v oblasti OTC trhu. A tady vládl jednot, konsensus, že je zapotřebí mít jednotné standardy, tedy takové, za kterými mohou všichni stát aby eh, byla eh, eh, jednocena pravidla v oblasti dohledu. Děkuji. Srdečně vám děkuji. Já vás vítám a jsem také velice nadšený, nejenom, že se tu hovoří německy, ale dokonce, že francouzska v našem výboru hovoří cizím jazykem. To je dobré a já jsem opravdu nadšený a že tu vystoupí na veřejnosti, to je něco nového. Jistě soukromně hovoříme všichni francouzsky. E, teď e, e, zase mě čeká výtka. Mám jednu otázku. V rámci FSA jste vedla eh, mezinárodní odbor a jak řekl eh, můj kolega Jean-Paul Gozes eh, o tom textu s názvem Working Towards Eh, Financial European Supervisory Authorities, eh, protože jste pracovala v mezinárodním odboru, tak jste asi byla odpovědná za tento text. A v tomto textu eh, se ovšem objevuje jiný jazyk a objevují se tu jiné institucionální návrhy na různých místech, než to, co si přeje parlament. Rád bych od vás věděl, jakou roli jste hrála při vypracovávání tohoto textu v kterých místech souhlasíte s tímto textem a přesně tam, kde vznikají rozdíly, kde s těmi místy nesouhlasíte. Přál bych si přesnou odpověď na tuto otázku. Děkuji. Děkuji, pane. Giegold. Jak jsem již řekla, eh, když jsem odpovídala na předešlou otázku pana Gozeze, spolupracovala jsem na dokumentu, eh, to nechci popírat, bylo by to nesprávné, ale musím k tomu říct, že e, je to konsenzuální názor e, e, o FSA, FSA a jak jsem už řekla, já bych ten dokument, kdybych ho byla psala jenom já osobně, já bych ho nebyla asi tak napsala, jak se psán byl. Myslím si, že a bych přímo odpověděla na vaši otázku, že oblasti, kde souhlasím, oblasti, kde jsem, tato jsou oblasti, kde bych zvolila trošku jinou formulaci osobně. Oblasti, kde si myslím, že Tady jde o evropské dozorčí orgány a tam, kde je to dobře prezentováno, to je především závazek a angažovanost pracovat v těchto nových evropských orgánech dohledu. Je jasné, že, je to, že musí existovat nějaké jednotné regulatorium, jednotná evropská směrnice, která bude fungovat po celých finančních trzích. A to je něco, co ten dokument, myslím, relativně dobře mm, nastínuje. Oblast, kde bych to byla vyjádřila jinak, například role ESMA a jejich zaměstnanců, zaměstnanců ESMA ve srovnání s rolí národních zaměstnanců národních orgánů dozoru. Myslím si, že přestože ESMA teď je ještě relativně malou institucí, tak bude expandovat. Ehm, to by byl pro mě úkol, kdybych se stala výkonnou ředitelkou, abych ehm, najala správný personál z národních ehm, orgánů dohledu a také eh, z širších evropských zájmových skupin. A jde mi o to, abych měla skutečně dobré lidi, kteří budou pracovat v ESMA a jako zaměstnanci ESMA pak eh, mohou i v evropské oblasti a v evropském duchu pracovat. A myslím si, že a doufám a věřím, že mm, v průběhu doby, doufám, že to bude co nejrychleji, eh, tady eh, tato organizace bude obohacena expertními znalostmi a mm, personál ESMY bude mm, myslet tak, že to bude ku prospěchu dalšího vývoje a nebudeme se muset spolehat jenom na to, že národní regulační úřady budou muset připívat pouze do naší práce. Děkuji. A teď přejdeme do druhého kola. První otázka. Děkuji, paní předsedkyně, paní Ros. I já vás zde vítám srdečně v našem výboru. Vaše úvodní slova se mi velice líbila a nechci už klást další otázky k tomuto dokumentu, ale měl bych tři otázky, tady jsem si je poznamenal kdybych rád slyšel od vás upřesnění. Za prvé jste říkala, že v ESMA potřebujeme schopné moderátory, eh, tak aby národní aktéři a národní úrovně spolupracovali. Mohla byste eh, to trošku více upřesnit a jak eh, si představujete vaši vlastní roli v tomto, která v posledních letech byla v britské FSA, byla formována trošku tím britským duchem FSA. Druhá otázka Mluvila jste o tom, že chcete posílit ochranu spotřebitelů eh, v ESMA vy chcete v tomto sektoru dále posílit. Mohla byste k tomu ještě přednést další úvahy. A třetí otázka. Závazné vlastně pro výbor tady a pro poslance Eh, závazná otázka. My jako Evropský parlament jsme se velmi eh, angažovali eh, v, při zakládání této instituce. Jak si do budoucna představujete práci s Evropským parlamentem, jak si představujete tuto spolupráci, ale také s ostatními evropskými institucemi? Děkuji. Děkuji, pane Balci. abychom eh, dali dohromady nejrůznější názory členských států. To bude otázkou správní rady a dozorčí rady ESMA, ale to je jasně definováno zákonem. A co se týče úkolu výkonné ředitelky, domnívám se, že je to rozumná příprava, aby abychom měli opravdu rozumné návrhy, které sice zohledňují různé názory, ale eh, předloží eh, skutečně eh, rozumné alternativy. To je úkol výkonné ředitelky, abychom se snažili ty tyto úkoly řešit, aby dozorčí rada potom měla proti sobě jednotlivé národní názory dozorčí eh, rada eh, bude respektovat eh, legislativu a bude muset tedy potom jednat skutečně v evropském duchu. Co se týče ochrany spotřebitelů, jak jsem již řekla, uvažuji nejprve o tom, že jednotíme e, předpisy i e, prodeje e, směrnice MIFID, PRIPS a všechny další předpisy, které se v současnosti projednávají, budou základem. A mně jde o zvýšení znalostí spotřebitelů o tom, co si kupují, co je jim prodáváno, co je očekává, aby si byli vědomi rizik, do kterých se eventuálně pouštějí a domnívám se, že je důležité, abychom eh, v konečném efektu řekli, že některé eh, produkty by se neměly prodávat eh, obyvatelstvu. Tady je třeba běžným lidem, tady je třeba učinit určitý výběr, zvážit možnosti a zajistit ochranu spotřebitelů, tak abychom e, e, řekli, že je třeba mít dobrou představu e, o těch správných produktech. Dále, co se týče Evropského parlamentu, já se domnívám, že bude mít roli toho partnera. Chtěla bych s parlamentem vést přímé a otevřené diskuze, ale eh, podle mě je parlament někdo, kdo eh, má pod, a může podpořit předsedu výkonného ředitela a i celou organizaci ESMA, eh, protože jste eh, se snažili zajistit dostatek finančních prostředků pro tuto instituci a my máme opravdu eh, trochu obavy, zda eh, se podaří splnit ty veškeré úkoly s těmito prostředky. Děkuji. Peter? Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, také vítám skutečnost, že eh, byla vybrána kandidátka. Bylo to velice obtížné nalézt v finančních službách ženu na takovéto úrovni eh, hovoříme o těch eh, zkušenostech, které můžete vnést do této funkce. Vy hovoříte o eh, více odpovědnosti, více pravomocí, eh, by to nebylo jenom 27 národních orgánů, ale aby jste pracovali opravdu společně a standardizovaně. A CFTC v Americe má asi 2000 e, pracovníků a e, získávají dalších 400, když uvážíte, e, pokud získáte tuto funkci, tak je to téměř nemožný úkol Eh, jak chcete tedy zajistit tuto efektivitu? Jak se domníváte, že by, eh, by měly být zajištěny to manažerské vztahy a jménem kolegyně Eliza Ferreru bych se chtěl ještě zmínit o tom, že, protože se domnívám, že to nebyla správná interpretace její otázky. Ona eh, eh, hovořila o eh, směrnici a IFM, tedy o hedžových fondech. Děkuji. Ano, v angličtině se potom najednou objevilo AIMF. Ano, bylo to trošku zvláštní, takže děkuji. Ano, domnívám se, že jste tu výzvu popsal velice dobře. E, výzva, před kterou ESMA stojí, aby dostala očekáváním a e, všem těm e, odpovědnostem a bude zapotřebí prokázat zkušenosti a schopnosti i dovednosti. Osobně se domnívám, že když to porovnáme se CFTC, takže je to zvláštní CFTC, FTC eh, se zaměřuje na eh, termínované obchody a deriváty a eh, bude to náročné pro ESMA, ale eh, eh, bude zapotřebí získat správné pracovníky. V popředí bude tedy kvalita, stejně jako kvantita. A budu se snažit říkat, co nejlepší pracovníky z těch zkušených v nejrůznějších členských státech. To bude eh, klíčový úkol pro ESMU. A ve společném e, e, výboru a v e, bilaterálních vztazích budeme spolupracovat s různými orgány, protože já se domnívám, že tady je dobrá schopnost spolupráce a když máte horizontální otázky, tak není třeba dělat tu práci třikrát. Je zcela dostačující udělat tu práci jednou, ale dobře a je možné zajistit eh, při kvalitě těch zaměstnanců, eh, eh, když si ujasníme priority a budeme tedy pracovat dobře, takže s tímto personálem můžeme si ujasnit, čeho lze dosáhnout v daném čase. A transparentní orgán dohledu si toho musí být vědom. A také zde bude vytvořen e, široký rámec, v němž budeme operovat. E, a já i předseda, pokud tedy budu e, potvrzena v této funkci, tak myslím, na tom budeme pracovat. Děkuji. Ano, Děkuji, paní předsedkyně.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 my jsme si zvykli na to, že tyto evropské investice jsou eh, jako takové označování, ale já se domnívám, že ESMA nebude pracovat jako tradiční orgán, ale musí eh, být koncipována jako dynamický živoucí podnik a dynamické podniky eh, v současnosti si stanovují vizi a v ní definují, za čím stojí. Mě by zajímalo, pokud byste měla definovat definovat vizi eh, ESMA, které tři hlavní eh, mota byste sdělila svému, svým zaměstnancům. Děkuji. Pane Klinc? Máte pravdu. Slovo úřad, orgán, to je eh, v Němčině, má takovou trošku negativní asociaci. Hned vzpomenete na lidi, kteří překládají tušku z jednoho mm, koutu na dru- do druhého. Ale tak si to každopádně nepředstavuju. Sice je to úřad v právním slova smyslu, tak to byl koncipován, ale mm, tento orgán doufám bude eh, řízen eh, v takovém duchu, který eh, bude přinášet výsledky a mm, tady správně říkáte, že záleží na tom, abychom měli jasné cíle, jasnou vizi ale abychom i aktivně pracovali eh, na tom, že naše cíle budeme eh, prosazovat a že budeme takto každodenně pracovat. Co se týče té vize samotné, tady si myslím, že je to mm, něco, co bych eh, o čem bych ráda mm, kontinuálně přemýšlela, ale když bych měla teď tak jenom spontánně přednést své první myšlenky k tomu, tak bych řekla, že mně jde o to, Abychom měli skutečný evropský orgán dohledu, který, jak se hezky anglicky říká, eh, bude mít hloubku, eh, tedy který bude schopen věci eh, prosadit, který bude mít, bude takovým ozubeným orgánem, tak aby toto fungovalo, to je jedna věc. A druhá věc, dohled, který bude otevřený, transparentní, který bude spolupracovat s hlavními aktéry, kteří budou mít zájem o e, tuto práci. A za třetí, úřad, který zase říkám tomu úřad, toto je možná orgán dohledu, e, tedy instituce, která e, bude schopna jednat nezávisle a která bude jednat v evropském smyslu. Jsem Děkuji. Děkuji. Další otázka z EPP. Byla to Karin nebo Jean-Paul? Já vám naslouchám a dávám opravdu velký pozor od samého začátku. V mé rodné, na mé rodné hroudi eh, v Normandii se dělá rozdíl, bude to možná těžké pro tlumočníky mezi těmi, kdo mluví a mezi těmi, kdo konají. Eh, protože samozřejmě vy musíte přesvědčit, protože my v zásadě vašim slovům věříme, ale za těmi slovy, za těmi větami musí nastat skutečná akce a skutečný čin. A my v podstatě samozřejmě po vás chceme určitý příslip. My v parlamentu nejsme pro tradiční přísliby, spíš pro takové kulturní revoluce. Eh, eh, je mi jasné, že v zásadě mohu pouze prokázat tyto věci skutky, které budu činit. A protože ještě nejsem ve funkci potvrzena a eh, Nemám tuto pozici, tak je to obtížné. Jediné, co mohu udělat, je poukázat na věci, které jsem udělala v minulosti a které možná hodí světlo trochu na to, jak bych jednala. Tady bych poukázala především na přímé zkušenosti s dohledem, eh, které mám eh, v mm, institucích jako Belzen a mm, potom systém mm, clearingový nebo vyrovnávání účtu. Když jsem tenkrát e, tady pracovala, tak to bylo v době, kdy e, tady e, se zbíhala řada komerčních zájmů. Byly to doby, kdy vznikaly první, kdy se dávali první velcí dohromady a vyjednávali a kdy byl vynakládán veliký tlak na orgány dohledu. bylo těžké obstát v tomto komerčním tlaku a říkat, ano, to je v pořádku, to se dělá. Myslím, že jsem se tady naučila tomu, že jako orgán dohledu se musí člověk mít jasné stanovisko a říct, dobře, až sem to jde, pak už ne. A musíte ukázat, hm, prokázat, že děláte to, co jste slíbili a že to skutečně budete realizovat. To je takový jeden příklad, který jsem chtěla uvést a eh, kdy musím říct, že mám pocit, že jsem něčím přispěla, co doufám se odráží i ve, co by se odrazilo i v mých skutcích eh, v, ve funkci eh, v ESMA, pokud bych v této funkci byla potvrzena. Děkuji, Uda. Paní Ros, já bych rád udělal eh, jednu připomínku pro eh, zajištění lepší atmosféry. Eh, v britském magazínu online jste byla vyhlášena za kandidátku City, tedy ve vážených novinách. A já bych témě řekl, kdo má takové přátele jako Osborna, tak nepotřebuje žádné nepřátele, protože vy chcete regulovat ty, kteří vás tak chválí. A za to nemůžete můžete. A v tomto výboru e, nemáme tradici, že bychom se řídili podle tiskových sdělení, ale podle vlastního úsudku. Proto bych se chtěl ještě i zeptat. E, v Němčině bych e, řekl, že máme co dočinění s trhy, o kterých nemáme vůbec žádné informace. 90% obchodování s deriváty eh, tkví v temnotách a vy jste řekla, že eh, se díváme na mnohé produkty za příliš horké na to, aby se mohly eh, prodávat a před námi stojí směrnice MIFID. Co teda uděláme s ESMou? Jaká bude role ESMy, abychom vnesli světlo do těchto temnot? Někdy máme dojem, že finanční regulátoři vědí o těch trzích nemocnicích stejně málo jako e, v Japonsku, nebo jako e, inženýři tam vědí o stavu jejich jaderných elektráren. E, čeho chceme dosáhnout tímto orgánem? Jaké prostředky máte v rukou a použít je abychom vnesli tedy světlo s touto organizací? Děkuji. Já s vámi plně souhlasím, že jedna z nejdůležitějších věcí je, aby orgán eh, dohledu eh, měl skutečně potřebné informace a mohl odhalovat eh, rizika a také jednat. Legislativní rámcové podmínky dodá poskytují ESMě dostatečné možnosti, aby eh, si získala informace prostřednictvím národních eh, orgánů dohledu nebo přímo od firem, aby si mohla vytvořit skutečný obrázek o tom, nejenom kde eh, vznikají potenciální rizika pro finanční stabilitu, ale kde se prodávají které produkty, jak a jaká rizika to v Evropské evropském rámci představuje pro spotřebitele. Různé směrnice, o nichž se nyní eh, diskutuje, MID nebo MIFID eh, by se měly rozšířit, eh, pokud bychom měli tedy vnést eh, světlo do těch temnot a zajistit větší transparentnost, ale světlo, které potřebujeme my jako orgány dozoru, abychom mohli působit, je třeba také zajistit světlo pro investory a spotřebitele a musíme přemýšlet o co nejlepší struktuře, protože když bude mít normální spotřebitel více informací, eh, tak to spíše povede eh, k eh, zatemnění než k projasnění. Takže ESMA v prvé řadě má velké možnosti a musím říci, že to bude vždy těžké pro orgán dohledu zůstat na trhu rozumět všemu, co se odehrává se skupinou zúčastněných stran. Budeme aktivně spolupracovat, ale i s ostatními, kteří nám budou moci poskytnout informace o vzniku eh, rizik a důležitá bude spolupráce s různými ISAS a eh, já eh, se domnívám, že veškeré souvislosti a souhra všech aktérů by nám měly eh, pomoci, abychom mohli tedy pozitivně reagovat. Děkuji. Takže to je e, konec e, úvodního kola otázek. Myslím, že jsme velice efektivně využili čas. Chcete prosím ještě e, položit nějakou otázku? Děkuji, paní předsedající. Velice jsem pozorně a se zájmem naslouchal eh, odpovědi Myslím si, že potřebujeme eh, talentované, kompetentní eh, osoby s expertízou. A myslím, že vy jste to prokázala a také jste nám ukázala, že můžete být pevná ve svém stanovisku hm, a že se můžete spolehnout na svou vlastní kompetentnost a fundovanost. A to nám dává jistotu. To je Eh, taková věc, o kterou se eh, tady pokoušíme, ale myslím si, že eh, vina za to, co se stalo během krize, tu může, mohou sdílet mnozí z nás. My jsme neodhadli, co bude následovat, ale ve vašem životopise, paní Ros, vidím, že, jste, že ovládáte čínštinu a rád bych připomněl mým kolegům, že to byl Nixon, který jel do Číny. A možná teď Londýn pojede do Paříže. Thank you. That's um, very kind. Děkuji, to bylo velmi laskavé. Nejsem si úplně jistá, jak mám na toto reagovat. Eh, možná bych mohla odpovědět jiným čínským úslovím. Ono je jedno, eh, jakou barvu má kočka, ale podstatné je, že chytí myš. A mm, to si myslím odráží také můj pohled na věc. Chtěla jsem Bereně dát ještě pár minutek, aby ukončila, protože nevyužila e, úplně svého času. Mm, Vicky ještě se hlásila. Ano. Chtěla jsem se jenom vrátit e, k otázce Elise. Týkalo se to a IFMD a možná byste nám mohla více říci něco o technických standardech, na kterých budete tam pracovat. Ale e, zároveň jsme v naší, myslím, že jste řekla, že Evropa se musí posunout kupředu a že za ní musí všichni stát tak, abychom se dopracovali k vyšším standardům. A my vedeme tuto diskusi, mluví se o tom, že budeme mít méně zregulovanou část světa a že budeme pokračovat a že bude vznikat v této části světa cenová volatilita. Takže jaké eh, kompetence byste vy vnesla do tohoto, eh, abychom eh, mohli se dopracovat ke správným standardům, a které budou fungovat? Možná byste mohla využít čínštinu v jiných částech světa, tak abyste je dostala na stejné standardy. Um, Nejsem si jista že mnoho hedge fondů se eh, posunulo teď do Číny, ale možná by to mohlo být něco do budoucna. Stanovování těch správných standardů, to je určitě první klíčová priorita, jak právě říkáte, ale je důležité pracovat ehm, prakticky v globálním eh, regulatoriu na této platformě tak, abychom se dohodli na tom, kam se chceme dostat a abychom našli společnou eh, půdu, na které se budeme moci všichni dohodnout. Dohodnout na tom, že tady existuje potenciální riziko, kterému se musíme postavit. A chtěla bych jenom eh, tady informovat o práci, kterou jsem vedla v IOSCO, eh, když jsme nedávno začínali s prvním šetřením, globálním šetřením o hedge fondech a mm, toto se zakládá hodně na mm, Mm, práci, která už byla odvedena v MFID, MFID a bylo to mm, provedeno ve všech možných národních orgánech, ale ne úplně, protože někteří nemají legislativní možnosti to udělat, ale jsou v tom Švýcaři, Američani, zaangažováni i azijské trhy a já si myslím, že to je něco, kde můžete ukázat, že když všichni se dohodnete, že tady je potřeba mít společný pohled na věc a rozumět tomu, co se děje, tak my v Evropě toto můžeme hnát ku kupředu a můžeme dosáhnout pak, nebo můžeme mít společný hlas, společný názor nejenom v Evropě, ale můžeme se pokusit ehm, toto protlačit ve zbytku světa, tak aby s námi do toho šli. Tak vlastně jsme se už dostali k závěru. Myslím si, že bylo, ehm, že bylo férové ještě nabídnout veřejně možnost, aby v minutce nebo dvou ehm, teď řekla ještě něco, pokud něco zbylo, jestli chtěla něco dodat. Um, uh, Děkuji. Sharon. Musím říci, že to byla velice eh, dobrá eh, diskuse. Děkuji vám ještě jednou za vaše otázky a ráda bych zdůraznila skutečnost, že to je obrovská příležitost pro Evropu a budu ráda, pokud budu součástí této příležitosti. Těším se, že budu s vámi dále spolupracovat a pokud někdo mimo toto slyšení se chce seznámit s tím, co jsem řekla nebo neřekla, tak eh, se k tomu velice ráda vyjádřím. A budu se těšit tedy na výsledek vašeho zvažování do týdne. Je to tak. Velice vám děkuji. Nyní budeme mít několik minut, než přejdeme k představení dalšího kandidáta. Hey, how are you? Good, yeah, how are you? So, it's nice, all right.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 Right, if you could resume your seats, everybody, please. Right, so here we go for round two. And I'm jsem velmi potěšena, že eh, mohu přivítat Carlose Montalvu, který je vybraným kandidátem na post výkonného ředitele Evropského mm, orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Jak víme, ten formát vypadá tak, pětiminutové úvodní slovo, potom zase blok otázek odpovědí, pětiminutový a um, takže myslím, už teď nebudu mrhat dalším časem, úvodním slovem a předávám hned slovo Carlosovi, prosím. Thank you. Mr. Woman. Paní předsedající, dámy a pánové, ctění poslanci tohoto parlamentu, velice děkuji. Je pro mě privilegiem mít možnost se s vámi eh, podělit o eh, mou vizi v Evropě eh, a chci vám říct, jak chci přispět k celému procesu. Začnu EOPAS a jejími ambicemi. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o to, že mm, eh, máme úžasnou možnost, nové příležitosti, abychom eh, se dopracovali k dobrému evropskému dohledu. Je to naším úkolem a zodpovědností eh, tohoto docílit. Jak vidím EIOPA? EIOPA je nezávislý evropský úřad mm, pro pojištěnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a víme, že, mm, se, že krize nám ukázala, že současné orgány nebyly e, účinné. Musíme přijít s něčím novým. Musí to být evropské. Musí to být platforma pro skutečný evropský dohled. A navíc musí to být nástroj, pomocí kterého eh, zabezpečíme to, že budeme moci implementovat eh, eh, jednotný trh. Musí být nezávislé, nezávislé na finančních aspektech, technických aspektech nebo politických záležitostech. Jak zajistíte finanční nezávislost? Potřebujete dostatek zdrojů a potřebujete rozpočet. A nemůžete být vázáni v tomto rozpočtu třeba některými omezeními nebo Evropskou komisí. Takže proto v minulosti i do budoucna. Do budoucna budeme i nadále tlačit na to, abychom měli nezávislou rozpočtovou situaci. Musíme být nezávislí na jakýchkoliv technických věcech. A díky Evropskému parlamentu se nám toto podařilo. V dřívějších verzích návrhu usnesení, návrhu nařízení jsme viděli eh, možnost pozměnit eh, regulační technické standardy a to ehm, jednotně samozřejmě existovaly výjimečné situace. Ale teď je to jasný proces ehm, s tím, že všechny strany se k tomu mohou mohou přispět, všechny evropské instituce se mohou eh, angažovat. Je zapotřebí vytvořit transparentnost a rovnováhu. Také musíme být nezávislí na politických názorech. Toto je jasné lekce, kterou jsme vyvodili z krize. Pokud eh, nebude politická nezávislost, tak orgány dohledu nebudou mít možnost odvést dobře svou práci. A pokud nebudou mít možnost odvést svou práci, tak nebudou schopni ji dělat eh, dobře. Tedy tato nezávislost může nastat jenom na základě dvou hypotéz. Ta první je zodpovědnost. Musíme být mít zodpovědnost odpovědnost a jsme ochotni ji převzít. A druhá věc je transparentnost. Jsme transparentní, musíme si ji eh, i nadále udržet. Mluvil jsem o Evropském nezávislém orgánu. Tedy je to orgán, instituce, není jen to klub eh, lidí, kteří dělají dohled. A to je důležité to takto udržet. Proč je to úřad, instituce? Má jasné kompetence, jasné zodpovědnosti a eh, musíme jich využít. A v neposlední řadě eh, se zabývá pojištěním a zaměstnaneckým penzijním pojištěním. To znamená, že je velice důležité, aby i nadále to takto zůstalo, protože pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění i ze sociálního hlediska musí být mm, realizováno správným způsobem. Samozřejmě, že se zabýváme sice penzijním pojištěním, ale to nevylučuje dobrou spolupráci i v sektorech, které jdou přes hranice zemí, třeba společným výborem. Máme tyto ambice, máme i jiné priority. První je ochrana spotřebitelů. Pro orgán dohledu je toto důležité a v mé zemi říkáme, že akci ukážete tím, že se pohnete. První koho jsem najal pro EIOPu, to byl expert eh, v otázce finančních inovací. My někdy máme eh, takovou tendenci hledat je v oblasti průmyslu, když se mluví o inovacích. To si musíme říct jasně. Takže musíme nejprve eh, získat třeba lidi z těchto oblastí, kteří vědí, o co jde, kteří mm, vědí, o co půjde i v budoucnu. Toto je velmi důležité. Jednotný a kniha pravidel. Měl jsem příležitost mluvit s panem Delarosierem a jeho skupinou, když celý tento proces začínal. A řekl jsem mu, že pro mě úplně nejambicioznější a nejvíce dalekosáhlý návrh, který předložil, byla tento jednotná kniha pravidel, toto regulatorium. On se mnou souhlasil a možná, promiňte, že říkám, možná to není moc sexy nebo taková nejlíbivější věc, ale je nejvíce ambiciozní. Pokud chceme jednotný trh, tak se nám ho může podařit docílit jenom pomocí takového dokumentu. Konzistentnost, na tomto bychom měli pracovat. Účinný evropský dohled. E, toto má také svá omezení. My jsme už požádali Evropský parlament o podporu, tak abychom e, se stali plným členem e, takovéhoto grémia. A my už jsme začali vysílat jasné signály, dělat jasná opatření a kroky, tak abychom ukázali, že takovéto kolegium bude tím správným, tou správnou platformou. Protože jenom pak to má smysl. Dohled, e, regulace musí být um, realizovány v souladu s potřebami trhu a ne mimo realitu trhu a pak účinné propojení mezi mikro a makroúrovní. Eh, jsou tady ale dva proudy, protože my musíme dávat informace. My ale zároveň musíme od z druhé strany dostávat data a informace. Tak pak to bude fungovat. A neposlední řadě technické poradenství, technický příspěvek ehm, z nejrůznějších evropských institucí. To jsou ambice a priority. A jak mohu přispět já? Za prvé, eh, evropský profil můj. Narodil jsem se v Madridu. Žijí ve Frankfurtu, mluvím něco, čemu se říká evropská angličtina a určitě eh, mám o, o evropsky orientované ambice, co se týče mého profesního profilu a to vidíte i v mé životopisu. Eh, zkušenosti, nejenom projekty, na kterých jsem pracoval po více než deset let, ale zvláště jsem pomáhal při eh, zřizování e- ESAS a řada věcí se odehrála během krize. Mohli jsme se z toho hodně poučit a Mám rád výrok Oscara Wilda, eh, říká, že bychom se měli poučit z chyb. Já jsem udělal chyby, eh, mm, uznal jsem je a jsem ochoten se z nich poučit, tak abych mohl vybudovat lepší systémy. Ambice zaměřená na změnu. Eh, pokud vidím omezení mm, toho, co se stalo v minulosti, tak mm, bych, tak z toho mohu vyvodit větší ambicioznost. Chtěl bych využít této příležitosti a chtěl bych zajistit, aby se Evropa dál rozvíjela. A pak nezávislost kolegové oni vědí, to, já to bych chtěl přispět, tak, jak, tak to vidím EIOPA, tak to ji chci budovat a co vám mohu nabídnout je práce, motivace a e, má angažovanost. A já bych za to požádal pouze vaši důvěru. Děkuji. A nyní přejdeme k vašim otázkám. Jean-Paul položí první otázku. Děkuji, paní předsedkyně, a dobrý den, pane já jsem si velmi pozorně vyslechl to, co jste říkal. To je zcela uspokojivé a ukazuje to vaši evropskou ambici při řízení této nové agentury. Jenom bych rád věděl, vy jste pracoval v určitém systému a můžete nám tedy říct, jaké nové prostředky můžete přinést vy sám, abyste skutečně zrealizoval ten váš projekt? Is it okay? Yeah. Pardon. Merci pour votre question. Děkuji za vaši otázku odpovím anglicky, jestli je to možné. Ještě jednou děkuji za otázku. Ano, já jsem působil v organizaci SIOPS. Vím, kde jsou ty hlavní rozdíly. Takže ten první rozdíl je to, že je to úplně odlišná právní struktura, má eh, jiné eh, pravomoci a jak už jsem řekla, chceme využít těchto pravomocí. To je první rozdíl. A druhý rozdíl spočívá ve vnímání. Mohu uvést skvělé příklady. Před několika týdny jsem byl eh, spolu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a s orgány dohledu v USA. A také jsme navštívili federální orgán pro pojišťovnictví a já jsem měl dojem, že to tam byl spíše klub bez pravomocí a když jsem se eh, setkal, tak bylo jasné, eh, že my eh, máme tedy přední pozici a já jsem si to uvědomil respektive jsem již věděl, že jsme na té správné cestě a nyní, když chceme zajistit změny, musíme zajistit, aby to nebyl pouze eh, právní, ale i morální orgán. Eh, pan Delarosier před třemi týdny o tom hovořil ve svém projevu a já to mohu jenom podepsat. Pokud eh, chceme upravit uplatnit eh, své eh, právní kompetence, musíme působit jako morální orgán. A eh, v Evropské komisi se nyní velice pracuje na celoživotním pojištění a to se bude dotýkat i EIOPy, protože EIOPA má být o krok vpřed před členy a to je opravdu veliká příležitost. A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 jsem si jist, že se nám podaří zrealizovat tyto změny. Děkuji. Jako další Udo. Děkuji. Pane eh, Montalvo, eh, vítejte u nás. Mám jednu otázku, která se týká charakteru trhu s pojišťovnictvím, protože tento trh je dlouhodobým trhem pro dlouhodobé investory, eh, který je vhodný pro vyrovnávání eventuálních krátkodobých excesů, ale přesto máme dojem, že ty obchody se zrychlují zrychlují, že jsou stále hektičtější, eh, že je třeba se stále více přizpůsobovat chování eh, krátkodobých investorů, jako jsou hedžové fondy, které nesledují dlouhodobou stabilitu. Eh, bude to spadat i do kompetence dohledu a regulačního orgánu. Vy jste hovořil o chybách, kterých chyb jsme se dopustili a jak může IOPA přispět k tomu, aby dlouhodobý investor se jako takový choval a e, nevystupoval jako e, krátkodobý investor, jako třeba hedžový fond. Děkuji za otázku. Také budu pokračovat v angličtině. Pojišť pojišťovnictví by mělo sledovat dlouhodobé perspektivy. Je to zapotřebí. Já jsem nehovořil jenom o ekonomické eh, úloze, ale i o společenské, sociální roli pojišťovnictví. A pokud mohu říci, tak o to usilujeme. Já jsem osobně eh, využil eh, pojištění i pro zajištění své vlastní budoucnosti. Za prvé, souhlasím s tím, co jste řekl, obchody se zrychlují a jaká tedy byla situace v souvislosti souvislosti s krizí. A já jsem se také z krize poučil. Měl jsem tuto příležitost eh, při setkání s eh, předsedou Evropské investiční banky a s panem Trišetem. Takže za prvé je tu eh, nutnost rychle reagovat. Už není možné mít středně a dlouhodobé plánování, když se reaguje na krizi. Je třeba bezprostředně reagovat. A to jste říkal. Druhá věc je větší znejistění, že že eh, mnoho lidí ztratilo eh, peníze, mnoho lidí, společností, podniků se dostalo do potíží a to nemůžeme akceptovat. Co se týče chyb, první chyby, že jsme nesledovali to události z globálního pohledu eh, nebyly své součástí. Skupina se e, rozhodla e, provádět e, elitní dohled, vybírat si a transakce mezi skupinami a za druhé mezi orgány dohledu nevládla dostatečná důvěra, nebyla dostatečná výměna informací, ring fencing vůči kolegům, potom projekty řešení krize na evropské evropské eh, úrovni fungovaly dobře. Je eh, tu tedy více problémů, nedostatek politické nezávislosti. A co Dále silný evropský orgán eh, může mít oprávnění eh, silně vůči tomu vystupovat. Veškeré situace, které jsme eh, zažili, ty drobné kroky nás vedou k diferencování. Je to náš úkol, naše odpovědnost zmírňovat, anticipovat a činit příslušná opatření, protože to bude nejlevnější, nejefektivnější řešení. Děkuji. Děkuji, Silvi. Dobrý den, pane Moltaldo, jsme opravdu rádi, že vás tady můžeme vidět. Takže ještě jednou dobrý den. Já mám tu chuť položit otázku spíš politického charakteru, něco, co půjde za vaší osobnost. Já jsem byla jedním ze zpravodajek, ze zpravodajů a toho balíčku dohledu a my jsme se pokusili tedy Evropě dát nový systém dohledu, tak aby to byl skutečně markantní rozdíl mezi obdobím před a po krizi. Když jsme se měli e, vyjádřit k předsedům jednotlivých orgánů, tak jsem se rozhodovala podle toho, co jsem vždycky říkala, že jsem nechtěla, aby se objevili zase lidé, kteří už tam byli dřív. Já nechci být nespravedlivá, nechci, abyste si mysleli, že si nevážím vaší práce, ale Myslím si, že politika je taková, že někdy se musí přijímat eh, rozhodnutí, která musí být opravdu jasná a někdy i tvrdá, pokud to tak mohu říct. Jak mě chcete přesvědčit, že mám mít před své voliče občany, pro které ta krize měla opravdu konkrétní eh, dopady, někteří přišli o práci, to jsem také říkala paní Ros. Jak můžeme jít před naše voliče, a říct jim, že jsme všechno změnili, když jsme tam nechali ty samý lidi. A v podstatě to, co vy prodáváte jako krok ku předu při budování evropského dohledu, který bude integrovanější, tak najednou to vypadá, jak to říkala paní Ross, před chvílí necháváme lidem, kteří byli spíš zastánci toho light touch, nebo prostě to nechali plavat. Čili já bych řekla, že co mi, se bych se zeptala, jaký argument mi dáte pro to, abych nepůsobila demagogicky před svými voliči. Já jsem schopná jim vysvětlit věci, které třeba neradi slyší, ale myslím si, že za stávající krize opravdu musíme dát velký pozor na konečnou bilanci. Poskytněte mi tedy silné argumenty, abych je přesvědčila. Děkuji. Děkuji za otázku. Děkuji. Já myslím, že je to velice důležitá otázka. Je to zase stejné, jako jsme měli předtím, eh, stejné jako to, co máme před námi. A toto nám ukázalo ambice zaměřené na změnu. Vzpomenete si na návrhy, které jsme předložili Evropskému parlamentu, eh, které se týkaly EOPA nebo eh, ESAS, protože my jsme chtěli, jak jste řekl, nový systém. Za prvé, nezávislou rozpočtovou situaci, za druhé, zajistit, eh, aby celý volební proces předsedy byl mimo takový evropský režim. A za třetí, eh, myšlenka toho, že budeme plnou součástí eh, mm, orgánu dohledu a dále zajistit to, že naše práce na technické, bude založena na technické základně. To znamená, že se vytvoří tato kniha eh, regulační, mluvím o technických standardech a jejich implementování. Ano, my všichni musí, to vše musí podléhat kontrole. A za páté, žádná žádná omezení, eh, například co se týče udržení důvěrných informací. Pro nás sběr informací je velice důležitý. To je, jasné, to je věc, která byla jasně ukázána v minulosti. Teď se podívejme na přítomnost a do budoucna. Příští týden eh, máme eh, setkání členů našeho předsednictva a budou tady předloženy různé návrhy. Ehm, chceme spolupracovat s Mezinárodní asociací, to znamená nejenom na evropské úrovni, ale i na globální úrovni. Chceme být evropsk, také evropským aktérem. Přejeme si změnu. Příklad, který jsem zmiňoval, to se týkalo důležité otázky mm, dlouhodobých pojišťovacích eh, záruk. Já jsem se snažil ukázat, že mm, to budou zástupci EOPA, lidé, kteří budou se mnou spolupracovat v Frankfurtu, než zástupci národních orgánů dohledu, kteří budou mm, se ujímat těchto úlohů. Ano, je tady zapotřebí se pustit, tyto lidé, tyto orgány dohledu musí dělat iniciativní práci. My eh, chceme převzít iniciativu. Trošku k prezentaci máme takové logo, ale teď máme úplně jiné logo EOPA. Chceme také vyslat tento signál, že dojde eh, v tomto smyslu ke změnám. A neposlední řadě, myslím, že je to taky důležité, já jsem byl v CEOPS, teď jsem ve EOPA a chci být EOPA, ale kdybych byl v úřadu dohledu, my bychom všichni mohli říct, tahle osoba je e, Španěl, nebo vaši voliči by pak mohli říct, tato osoba e, ta zastupuje zájmy e, průmyslu. Takto bychom nemohli v EOPA fungovat. Toto je moje personální angažovanost a chci eh, vám ukázat, že budu v budoucnu stejně jako v minulosti eh, eh, odvádět mou práci. Jsem angažovaný, chci docílit změn. V tomto smyslu budu pracovat. Děkuji. Ano. Prosím, nechte logo stranou, mám-li to říct upřímně. Um, right, the next question is... Otázka Vicky. Děkuji. Jako šéf nového evropského úřadu eh, se budeme těšit na to, že poskytnete expertní práci. Budeme se také těšit na to, že se dozvíme něco o ochraně spotřebitelů a vůbec spotřebitelských otázkách. Chtěla jsem se vás zeptat na něco, co je Eh, co mm, může frustrovat spotřebitele eh, v současné době na trhu s pojištěním a s penzijním pojištěním. A to eh, jsou nedávno rozsudek i Evropského soudního dvora, jestli budeme mít různá práva pro pojišťovnictví, muže, ženy Eh, například se to týká pojištění vozidel a podobně. Tady bude to mít obrovský dopad třeba i na penzijní pojišťovnictví, kdy muži, pojištění, kdy eh, muži budou mít eh, budou vyšší sazby a to jsou tak zásadní věci, Ehm, jde to, aby produkty eh, v tomto sektoru fungovaly, protože ehm, tady budou různé skupiny ve společnosti eh, Máme tady určitý časový prostor do konce příštího roku, abychom eh, dali tyto věci dohromady a eh, já si myslím, že mm, mm, i mm, se musíme podívat na to, jestli legislativa je správná, eh, špatná. Jak je váš názor na to? Bude to opravdu ochraňovat spotřebitele proti neférovým cenám, anebo to je bude znevýhodňovat a bude to ochrana, kterou si vlastně spotřebitelé přejí? Jak nám můžete na pomoci, nám poradcům jako člověk, který má je expertem na tomto poli. Děkuji vám. Měli jsme tady systém, kde jsme měli obecný princip nediskriminace a myslím, že to není jenom uznávaný princip, je to klíčový princip. A měli jsme tady výjimku na poli pojištění a zaměstnaneckého pojištění, protože tady byly technické důvody a proto jsme se pustili do výjimek. A musíme si to říct jasně, z technického hlediska e, tyto výjimky mají smysl. Ovšem, v životě máte věci, které přesahují hranice pouhých technických záležitostí, protože musíte udělat buď jedno nebo druhé rozhodnutí a nezávisí na mě posuzovat nebo říkat, že rozhodnutí, které udělal soudní dvůr, bylo správné či ne. Co však mohu udělat, je zajistit, aby ta byla správná úroveň ochrany spotřebitelů. Jak toho mohu dosáhnout? Ne tím, že budu spochybňovat rozhodnutí. Jak jsem řekl, technicky mluveno jsou tady prvky, kdybychom řekli, dobrá, udržíme si výjimky, Máme tady sociální aspekty a tak dále. Jsou tady ještě další eh, prvky. Jiní by mohli říci, proč udržovat tyto výjimky, ale já za EOPu mohu eh, říci, podívejte se na dopady. Tady máte naprostou pravdu. Bude to mít veliké dopady a je dobré činit správná rozhodnutí. Podívejme se na to, jak podniky budou tyto věci mm, implementovat, protože ty zakládají ceny na technické bázi. Je tady celá řada dalších aspektů. Na to se musíme podívat a zajistit, aby to nebyla jenom výmluva zvyšovat ceny, protože to poškodí jenom spotřebitele. A konečně Podívejme se na praxi, jak se stanovují ceny, jak to bude mít dopad na stanovování cen produktů, protože na základě toho můžeme informovat evropské instituce a oni pak um, mohou mít více nástrojů, jak znovu vstoupit do diskuse. Ale mluvím, když mluvím jako právník, já bych nikdy nespochybňoval rozsudek, který eh, vynesl soudní dvůr. Děkuji. Sven. Sven. Chtěl bych vás srdečně přivítat, pane Montalvo, a budu pokračovat v angličtině. Nemusíte se trápit s naším zvláštním jazykem. Eh, já chápu, že se ho nenaučíte, i když eh, žijete ve Frankfurtu. I já mám někdy problémy s porozuměním. ze Šamburku by si měl mít jiný názor, milý Burkarte. Kromě toho Parlament zaujal stanovisko a má mandát zajistit eh, ochranu spotřebitele u eh, těch evropských orgánů dohledu. Máme seznam eh, dobrých a špatných postupů na trhu a chtěl bych vědět, jak chcete institucionalizovat tuto funkci v orgánu. A samozřejmě já vítám eh, inovativní produkty, ale to je pouze malá část celého problému. Rád bych věděl zcela přesně, jaké institucionální úpravy chcete učinit, abyste zajistil, aby ochrana spotřebitele hrála důležitou roli v dnešním fungování vaší instituce. Velice vám děkuji v svým ve svém úvodním eh, vystoupení jsem hovořil právě o ochraně spotřebitele, ale nyní k vaší otázce to eh, máme eh, výbor pro inovace, má silnou podporu EIOPy a máme tedy tři osoby, jsou to, usilujeme také, aby měli dlouhodobý pracovní plán. Zítra se koná eh, eh, setkání eh, tohoto výboru pro eh, inovace a ochranu spotřebitele v Paříži. Já eh, se domnívám, že je důležité, abychom to realizovali v rámci společného výboru. Eh, tyto trendy mají stejný původ, ale také se dotýkají pojišťovnictví, bankovnictví a sahají i dále. Je tedy třeba, abychom spolupracovali s kolegy v této oblasti a dále. Získáváme osvědčené postupy, ale abychom byli otevření, finanční vzdělávání bude vždy e, narážet na určité omezení. V, to, bo v tomto ohledu bohužel nemůžeme učinit mnoho, budeme se snažit, ale závisí to tedy na lidské povaze. Dále e, e, standardy, to se týká také těch regulací, ty se budou týkat kompetencí potom poskytování informací, které jsou nutné pro rozhodování. E, musím mít tedy správné informace, abych mohla rozhodovat, jaké to jsou informace. Cena, kterou skutečně e, platím, za druhé e, riziko, do kterého se pouštím, dále výnosnost, to je nesmírně důležité. Někdy prodáváme produkty a domníváme se, že se jich můžeme tedy zbavit. A Eh, a všichni se poučili eh, z vývoje a eh, z toho vyplývá, neměli bychom kupovat, čemu nerozumíme. A také říkáme, neměli byste prodávat, čemu nerozumíte. Já bych chtěl zajistit, aby nikdo neprodával to, co by sám nekoupil. To je nesmírně důležité. Z je to náš závazek a my se eh, opravdu těšíme, že se eh, postaráme o eh, tento aspekt, že se chopíme této iniciativy. Omlouvám se, děkuji eh, za jasné vyjádření, že se k tomu eh, zavazujete, ale mě eh, zajímají ty konkrétní kroky. Kolik pracovníků se bude zabývat těmito postupy, kteří budou vyčleněni ve vaší instituci? Omlouvám se za prvé, jak jsem již říkal, my jsme změnili starý výbor pro ochranu spotřebitelů, vytvořili jsme vlastně nový Eh, pro tedy inovace a ochranu spotřebitelů a vytvořili jsme pracovní skupinu, abychom eh, zajistili, že budou eh, sledovat finanční inovace nejenom pro ochranu spotřebitelů, ale pro stabilitu finančního trhu. Máme tedy přímo vyčleněné osoby pro tuto oblast a pokud zvážíte, že máme 37 pracovníků, jeden zahájil včera, tak je to 10%, to není tak špatné, není to ideální, ale máme omezené zdroje, se kterými musíme vystačit a chceme mít další osobu, která se tím bude zabývat. A já hovořím o tom společném eh, výboru eh, pro eh, trendy ochrany spotřebitele a máme konkrétně přidělené prostředky z našeho výboru, ale nemohu vám ještě říct si konkrétní čísla. My jsme to kalkulovali podle kapitol, personální náklady, eh, provozní náklady a tak dále, podle různých kategorií. Co je nesmírně důležité, a to dokládá náš závazek, je ta struktura a skutečnost, že chceme mít středně a dlouhodobý pracovní plán, protože dlouhodobý pracovní eh, eh, plán nám neukazuje konkrétní výsledky už teď. Děkuji. Borkhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně děkuji i za vaše úvodní slova, pane Montalvo. Mám tři otázky, které mě zajímají. Za prvé, existují eh, značné rozdíly eh, velikosti pojišťoven eh, v Evropě. Zajímalo by mě, jak si představujete efektivní dohled eh, také ve vztahu k těm malým a středně velkým pojišťovnám, které mají velké obavy, jak a bude budoucnost konec konců také na základě řízení Insolvenci 2, které můžeme očekávat. A druhá otázka, zajímalo by mě, eh, pokud eh, náš výbor vás schválí ve funkci, jak si zhruba představujete úvodní proslov ve své instituci vůči vašim pracovníkům, eh, které hlavní eh, motto, hlavní eh, vizi dáte na cestu svým zaměstnancům. A dále jste řekl, že si přejete odborné informace pro instituce a jak k ním počítám Evropský parlament. Jak si to představujete? Jak si představujete spolupráci s Evropským parlamentem? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Otázky jedno po druhé. Začnu malými a středními podniky. Chápu, že tady jsou obavy. Jsou tady obavy ze strany malých středních podniků, protože solventnost to bude také velký problém. A změny eh, ty budou znamenat eh, risk a příležitost. Ale musíme zajistit, abychom byli schopni jim ukázat, že je tady taká určitá velká hodnota a nová příležitost v rámci nového systému. Lidé, kteří mě znají, vědí, že já rád dávám příklady, když se jedná o roli malých a středních podniků ve srovnání s velkými podniky. Miluji knihy, eh, vázané knihy a eh, mám ehm, znám mám tam knihkupectví a majitelé knihkupectví mi vždycky říkají, vem si tuto knihu sebou a nikdy neselhali, znají můj vkus a vědí, že já v tom vidím velké hodnoty. Jak můžete nahradit eh, tohoto prodávajícího knih eh, eh, třeba velkými Amazon, Amazony nakladatelství? Nikdy to nebude totež. A pojišťovací společnosti malé a střední, vel, malé a střední jsou schopny poskytnout svým klientům tuto přidanou hodnotu. A Ehm, určitě ehm, zákazníci budou eh, mít zájem si u nich zůstat. Zároveň, a to je velice důležité, když jde o solventnost, je důležité eh, ehm, vidět tuto hodnotu. Když se podíváte na ten dopis, který jsme poslali eh, tento týden, tak vidíte, že jsme že vidíme, že to, co děláme, je příliš komplexní. Chceme přejít k zjednodušenějšímu systému, protože si myslíme, že toto je důležité. Solventnost je taky, veli, solvenci je velice důležitý systém. Je důležitý pro malé střední podniky, takže nevy, netvářejme umělé překážky, tak aby se dostali z trhu, měli bychom jim pomoct. Co se týče zásad, které by měly eh, vést mé pracovníky, to, je, mm, to jsou i mm, mé ambice, které jsem popsal. Musí to být nezávislí lidé, musí být dobří Ehm, co se týče technické základny, musí být angažovaní ve své práci a jsem hrdý, že mohu říct, že ehm, oni všichni naplňují tyto požadavky. Je to vynikající tým a je to dobrá základna pro úspěch ehm, EOP. A dále. Pojištění, penzijní pojištění, to je často velice těžká věc Eh, já mm, často ztrácím přehled nad některými technickými věcmi, protože toho pořád přichází nových a nových prvků. Ale co můžeme nabídnout, je třeba nabídnout normální slyšení, kde kterých se zúčastní eh, předseda EOP, aby tady byla komunikace. Kdykoliv budete mít nějakou otázku k pojištění nebo důchodovému pojištění nebo finančnímu výkaznictví, buďte si jisti, protože my chceme být transparentní a myslíme to vážně, tak si buďte, buďte ujištěni, že eh, štáb, eh, naši, náš tým bude ochoten spolupracovat s Evropským parlamentem. A mohu vám dát příklad. Eh, odpověď Evropského parlamentu na zelenou knihu a pojištění. Vy jste mluvili o tom, že v některých zemích existují je možnost vysledovat pojištění zpětně. Proč by EIOPA neměla být takovým, takovou platformou, kde všechny tyto systémy vysledovatelnosti budou fungovat v rámci Evropy? takže eh, si uděláme pak ucelený obrázek o situaci. To je dobrý příklad toho, jak můžeme aktivně pracovat. Děkuji. Promiňte, musím se omluvit. Eh, dalším je má chyba. Já jsem to tady dala do špatného pořadí. Další otázka je od Elisy Ferrero. Budu mluvit anglicky tak, aby nedošlo k žádným nerozuměním. Měla bych dvě otázky. První věc Jde o nezávislost. Nový nezávislost, kterou musí nový úřad zaručit. Budete ehm, stát před velmi silnými zájmy průmyslu a národními zájmy. A často způsob, jak implementujete nařízení, vypadá tak, že Eh, musíte eh, se postavit na tu či onou stranu. Jak chcete zaručit to, že budete opravdu eh, evropským mm, hlasem, hlásnou trobou evropských zájmů? Má druhá otázka se týká několika oblastí mm, obchodu. Samozřejmě, že tady uměle to rozčlňujeme na bankovnictví, pojištění, pojištění a cené papíry. Ale když jde o rizika, tak rizika v zásadě ta eh, nezávislí na tomto propojení a rozčlenění. do jaké míry můžete zaručit, že budete schopni spolupracovat i s ostatními rezorty a s, eh, s eh, Úřadem pro systémová evropská rizika. A to bezpečným způsobem ve smyslu ochrany našich systémů a ochrany našich spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Začnu nezávislostí. Už jsem předtím říkal, že mám vizi nezávislého orgánu. Eh, finanční nezávislost, eh, technická nezávislost, politická nezávislost. A to samozřejmě zahrnuje i nezávislost na národních orgánech dohledu. Mm, od průmyslu, a tady musím ještě dodat, eh, také na vládách. To je naprosto stejně tak důležité. Jak, toho, jak to zajistit? Za prvé, kvalitou práce. Za druhé, právním rámcem, který máme a který je, řekněme, výsledkem práce nás všech a který jasně naznačuje, že takto fungujeme. Za třetí, právní, morální autorita, kterou budeme, s kterou budeme působit. Musíme, e, budeme pak v mnoha, v mnoha případech říkat našim členům, toto není e, e, hlas EOPy, to je třeba hlas Španělska. A tak toto bude. A ono to i tak bylo v minulosti, to na to nesmíme zapomínat, dokonce ještě nedávno. Tak to je první věc musíme se jasně k tomu vyjadřovat, říkat, že jsme nezávislí, ale zároveň to závisí na lidech, které máme, na zdrojích, které budeme moci eh, um, používat. A dalších eh, věcech. My jsme měli hodně závislostí tady, když jsme mluvili o starém eh, světě v EOPu. Tady bylo 17 nejrůznějších dílčích systémů. Eh, to už tak není, už jich máme pět, šest a máme štáb, který, nebo tým, který je angažovaný a chce mm, eh, pracovat v nezávislém silném eh, grémiu. Co se týče bankovního pojištění, pojištění a cených papírů, lidé vědí, že jsem vždycky jasně říkal, že pojišťovnictví má, potřebuje svůj čas a potřebuje expertízu, protože to není bankovnictví. Ovšem máte naprostou pravdu, že jsou tady silná propojení mezi různými sektory a tomu se musíme věnovat také. A to se ukázalo během poslední finanční krize. A kvůli tomu proto musíme i, mm, mm, jsme řekli, mm, SBR, jsme řekli, že budeme dělat křížové analýzy a budeme detekovat různé eh, rizika ve všech třech sektorech a budeme říkat, jak jsou propojena a jaké mohou mít dopady. A to je taky důležité. Musíme to eh, vysílat tyto signály jiným dalším sektorům. Jsou tady dlouhodobé, dlouhodobá a krátkodobá rizika. Ještě další prvek, proč je tak důležitý eh, práce i ze společného výboru. Musíme se vyhnout regulační arbitráži. To je totiž něco, co, čeho bylo používáno v minulosti a všichni společně bychom se měli postarat o to, aby už to do budoucna využíváno nebylo ehm, a měli bychom tady mít eh, silný společný výbor mm, v ESAS, jasný přehled o tom, co se v jednotlivých sektorech nebo ve všech třech sektorech odehrává. Děkuji. Další. Fon. Pane Montalvo, vy jste už delší dobu působil eh, v CEOPS a nejen se mění organizace eh, CEOPS mm, e na EOPS, je to nová organizace, ale mění se i vaše role. Dosud jste byl do jisté míry někdo kdo pracoval v rámci různých ohledů, eh, orán dohledu a byli jste přátelé. Teď vaše role vypadá tak, že přebíráte vedení. Musíte se částečně mm, mít konflikty, eh, musíte jít do sporu s těmi ostatními eh, a dokonce, když to bude nezbytné, musíte se vzdát své role moderátora a rozhodnout proti zájmům jednotlivců. To je tedy zcela nové chápání vaší role. A má otázka zní, jak budete chtít mm, se zžít s touto novou rolí. A jak si myslíte, eh, že získáte uznání těch, eh, které, na které jste nahlížel jako na eh, některé ze svých přátel a najednou budete muset třeba vést i spory s těmito lidmi do budoucna. Velice vám děkuji za tuto otázku. Ano, opravdu se jedná o novou roli musíme to také nově vnímat, protože je to nový úřad, jak už jsem říkal. Mimochodem v minulosti vznikaly konflikty, byly tu konflikty národních zájmů s obecným zájmem. A musíme zajistit, aby evropský eh, zájem měl vždy přednost před národními. Když budu hovořit jako právník, eh, tak eh, máme zcela jasné pro procesy, kdy musíme zasáhnout, kdy bude zapotřebí mediace. To musí být prostě zcela jasně eh, definováno, abychom dosáhli konečného cíle, tedy vyřešení konfliktu. A také eh, je třeba učinit, a to bude mým úkolem, aby práce byla naprosto transparentní. Eh, pokud něco kvalifikuje mou práci, je spolupráce transparentní spolupráce se zúčastněnými eh, stranami. Někdy je budu muset umlčet, ale budu postupovat vždy zcela jasně a transparentně. A to je důležité, aby tomu lidé rozuměli, že se snažíme vyřešit konflikt, že se nestavím na jednu stranu aby se neobávali, že učiníme rozhodnutí proti nějak nějaké třeba velké zemi, protože ty dopady by mohly být větší musí převažovat evropský zájem a já jsem si jist, že to nastane. Jsem si také jist, že členové to pochopí, že mě budou podporovat a že jsou přesvědčeni, že dokážu splnit tuto úlohu. Děkuji. Pablo, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane Montalvo, za to, že jste se k nám dnes dostavil. Chtěl bych říci, že jsem byl také při tom, kdy se eh, pracovalo na směrnici eh, eh, nesolventnost 2 a jsem poměrně spokojen s výsledky. Chtěl bych se zeptat, zda se domníváte, že s těmi novými požadavky se nám podaří vyvarovat eventuální další krizi cených papírů. A potom mám ještě jeden dotaz, jaké dopady má současná situace v Japonsku na evropské trhy. Děkuji vám vám za tuto otázku, ale přesto budu odpovídat v angličtině. Jak jsem se již o tom eh, zmiňoval, nebudeme mít eh, nikdy stoprocentní jistotu, že se vyvarujeme krizím eh, takové zabezpečení by ani nebylo dobré pro spotřebitele. Systém založený na řízení rizik vyžaduje skvělý rámec, jak zmírňovat krize eh, jak rizika anticipovat. Takže Solvency 2 se ubírá tímto směrem, správným směrem, když se snažíme eh, zmírňovat eh, účinky potenciální krize. Je to nesmírně důležité a také jsme se na to takto dívali. A všechny zúčastněné strany to takto berou. Co se týče krize v Japonsku, a to vám také ukáže, jak působíme. Stalo se to v pátek a v sobotu jsem dostával e-maily eh, od pracovní skupiny, kterou jsme v rámci EOPy vytvořili pro krize. Eh, Vede ji skvělý kolega z Rakouska. Eh, týkalo se to, jaké to má eh, dopady například na státní fondy eh, v Japonsku, eh, dále jaký to má dopad na evropské pojišťovny, které působí v oblastech ohrožených zemětřeseními a tsunami. Takže o tak takovýchto otázkách hovoříme. Například se to týká také kapitálové účasti na japonských trzích, kdy došlo k jasnému poklesu z 10,5% na 6%. Máme Evropskou skupinu, která eh, operuje všude, kde pocitujeme tyto dopady a včera eh, večery jsme se s tím zabývali a můžeme říci, že eh, z evropského hlediska ty dopady nejsou tak vážné, eh, máme je pod kontrolou a většina z těchto rizik je řekněme to takto, lokalizováno japonskými společnostmi, japonskou vládou. Posuzujeme to, sledujeme to. Eh, kdybych použil svůj Blackberry, tak bych vám mohl ukázat aktualizované zprávy eh, sdílet tyto informace, ale myslím, že mám tedy dobré zprávy. Eh, je to tedy ta smutná část eh, práce, ale je to škoda, že když se hovoří o japonské krizi, eh, nemyslíte v prvé řadě na lidi, ale na ten eh, trh s pojišťovnictvím, ale to je bohužel součást eh, naší práce. Takže vám mohu zaručit, že to monitorujeme, že to plně sledujeme, ale ty dopady nejsou tak vážné. Děkuji. Děkuji. Peter? Děkuji. Nikdo neočekává, že máte tedy eh, křišťálovou kouli, ale když se podíváme na chyby, kterých jsme se dříve dopustili, tak kdybychom nyní měli eh, odpovědi, teď eh, ta směrnice Solvency 2 eh, je skvělý projekt a já doufám, že bude dobrý. Samozřejmě poleháme se na orgány dohledu, že to budou interpretovat QAIS a interní modely a <clears throat> Dále standardy. Já ještě nejsem přesvědčen. Jistě vaším úkolem jakožto manažera této eh, instituce bude, abyste vytvořil konsistentní standardní eh, přístup aby všichni eh, chápali, eh, že je třeba hrát stejnou hru, máme novou legislativu, eh, systémy záruk, máme také tvrdé vyjednávání v Evropském parlamentu. Ve vaší funkci tedy pomůžete dalším orgánům dohledu, aby v tomto ohledu něco udělali. Parlament má tyto ambice a my bychom chtěli vědět, co uděláte ve smyslu konsistentního přístupu, jak eh, zajistíte, aby kolegia eh, pracovala správně. A jak očekáváte výsledky eh, v souvislosti s k VISA a s směrnicí Insolvenci 2. Děkuji, pane Skenere. Řada otázek. Projdu je nejprve. Začnu poslední. Eh, ano, Solvency 2 eh, je velice, má velice dobrou evropskou mezinárodní pověst je takovou referen- taková odkaz, reference. Chtěl bych to říci, protože tomu došlo eh, díky velmi dobré práci všech aktérů. Eh, regulátoři, Evropský parlament, komise, průmysl, všichni jsme vytvořili velice dobrý systém eh, promiňte si, mm, neříkám vynikající, možná to souvisí s tím, že jsem na tom pracoval, říkám to vynikající, protože jsem na tom pracoval poslední deset let, ale není perfektní, musí být zlepšen a bude zlepšen, ale je to dobrá základna. Mluvíte o kolegiu orgánu dohledu. Máme tady úplně jiné modely. To je jedna z nejvýznamnějších změn, co se týče starého systému. My věříme v tuto změnu, myslíme si, že musí přijít nové podněty. Co ještě dalšího? Je to dobrá, dobrý podnět dobrého, pro dobré eh, řízení rizik a zároveň musíme zajistit, aby ta byla konzistentnost na evropské úrovni. Co tady děláme? Nejenom, že jako v jiných oblastech máme, řekněme, mm, eh, pracovní skupinu, která spolupracuje s regulátory. Máme ještě jinou skupinu lidí, kteří se účastní aktivně eh, každodenního vyhodnocování a předběžného vyhodnocování situace. Jsou to lidé z operační oblasti, z dohledu než z regulačních úřadů, protože si myslíme, že je nesmírně důležité, abychom eh, věděli, co se dnes děje. Dále Myslíme si právě, že je to tak důležité a pak to propojím s kvalitou. Posilujeme eh, vzdělávání, školení v oblasti interních modelů, eh, už jsme to dělali předtím eh, a snažíme se také kulturu, mm, tuto kulturu zavést do orgánu dohledu. Je to důležité, protože ono je to tak jednoduché, jako pro dohled se spolehat jenom na nějaké jednotné formule. Ehm, ale z pohledu orgánů dohledu je důležité, aby byli ochotni přijmout něco, co přichází také z průmyslu třeba. A není vždycky jednoduché toto udělat. Takže musíme se také poučit z bankovní krize. Mm, neměli bychom už dopustit tzv. black boxes. To je důležité, jinak ztrátíme důvěryhodnost. A jaká je role tohoto kolegia? Kole, kolegia musí být aktivní eh, součástí v mm, procesu vyhodnocování interních modulů, modelů a eh, musí to být vedoucí orgán dohledu, který se toho bude účastnit. Jak jsem říkal předtím, jsem rád, že zástupci EOPA, lidé z EIOPA, jsou eh, plnohodnotnými členy těchto kolegií, takže eh, zajistí to, že tento druh diskuzí, tento typ mm, rozhodnutí se budou tato kolegia dělat. A když o nich už mluvíme, a možná bych eh, mohl mm, překročit rámec mých pěti minut trochu, já sám jsem se účastnil prvního kolegia tenkrát se tomu říkali CDNU, Commercial General Union, a dnes se tomu říká BIBA, to bylo asi před deseti lety. A víte, co jsme udělali? My jsme eh, se dělili o eh, informace z orgány dohledu. To byla první práce kolegia. Určitě to nestačilo, ale mm, byla to dobrá příležitost vědět vaše protěžky a vědět, jak pracují. Pár let poté, eh, to jsem tenkrát byl koordinátorem této práce u nás doma, to už jsme diskutovali o věcech jako řízení rizik a inter interní kontroly v rámci skupiny. Ale ještě to nestačilo. Před třemi lety jsme mm, měli v některých kolegích ještě další nástroje, které jsme používali, telefony, mohli jsme varovat kolegy, když se něco dělo. Ale realita nám ukázala, že když vypukla a pominula pak krize, tak to všechno nestačilo. Museli jsme znovu zvážit otázku kolegií a najít něco nového. Jistě, že máme akční plán pro tato kolegia, kde najdete věci jako řízení, požadavky na řízení rizik. Je to povinné pro kolegia, aby stanovili takový rámec pro řízení rizik. Je povinné, aby kolegia měla takový rámec pro zvládání akutních situací, nouzových. Nechci přicházet s nějakými umělými scénáři, ale je dobré vědět, aby kolegia, když se dostanou do takovýchto potížů, potíží, aby věděli, jak, kolik času potřebují na to, aby dali potřebné lidi dohromady a aby si uvědomili, jaká je role EOPA, jak může EOPA toto všechno koordinovat. Takové praktické příklady toho jsme chtěli ukázat. Pak eh, dostatečné zdroje chceme dát těmto kolegium. Eh, my jako orgány dohledu jsme to rozdělili do tří kategorií, malé, střední a velké, protože ne všechna kolegia pracují stejně. Máme společné plánování pro ně všechny v smyslu toho, co musí naplnit, Máme různé načasování, jak jsem řekl, diskutovali jsme o zdrojích, které musíme umístit, ale chceme zajistit, aby všechny tři kategorie, malé, střední a velké, mm, aby tam byli lidé z EOPA, kteří budou v těchto kolegiích fungovat. A pak je tu ještě další věc. Je velice důležité, aby lidé věřili v důležitost těchto kolegií. Co v tomto děláme? Zajistili jsme, že ve všech představenstvech na jejich setkáních vždycky na programu eh, eh, taková aktuální informace o tom, jak kolegia fungují. Myslím, že to bude zveřejněno 1. 2. dubna, eh, tento akční plán kolegií, bude to skonkretizováno. Je tady jasná připravenost změnit způsob myšlení těchto kolegií a myslím, že jdeme ve správném směru. O tom se budete moci přesvědčit sami. Děkuji a poslední formální otázku. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte, abych položila otázku v maďarštině, ale budu stručná, protože už máme málo času. Viděla jsem, že jste opravdu velice angažovaný a máte ambiciozní plány, ale současně je mi také jasné, že oblast vaší e, působnosti je nesmírně komplexní. Také jste se zmiňoval o tom, že hranice účinnosti, jež byly dosaženy, je také možné, že chcete Eh, prolomit eh, staré hranice, ale teď máme vytvořený nový rámec a pravděpodobně tu zůstávají ještě některé otázky nezodpovězené a také různé přístupy. Jaké máte tedy představy, jak eh, to chcete zvládat, pokud se objeví odlišné postoje, jak je chcete vzájemně sladit, a e, dále, jak e, chcete odhalovat rizika, i jaké nástroje máte rozpoznávat a zvládat tato rizika. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Bohužel eh, vám eh, nemohu odpovědět ani poděkovat v maďarštině, ale to mi snad odpustíte. Eh, já jsem hovořil o skutečnosti, že výbory dosáhly svých hranic. Mám proto také dobré příklady. Před několika lety se zasedala velice důležitá přeshraniční skupina. Dostala se do potíží a bylo zapotřebí učinit rozhodnutí. Strávil jsem celý víkend v Eh, kanceláři a potom jsem řekl manželce, eh, zítra to najdeš v novinách. Eh, myslíte si, že tam chci mít stejnou radu ze starého výboru a že řeknu, že to bude to hodnocení podle CI. To byl nejlepší příklad. Nejenom, že bylo dosaženo těch hranic, těch limitů, ale podívej, bylo to těsné za té situaci a podívejme se na novou situaci. Můžeme mít nouzovou situaci a nejenom, že můžeme, ale svoláme kolegium, pokud by se takováto situace opakovala. Krizový management a potom máme nástroje pro krizové řešení řešení. Takže eh, budeme koordinovat toto řešení, nejenom, že tedy eh, pošleme nějaký dopis eh, a snažili jsme se vysvětlit, co děláme, abychom přispěli k odstranění krize. Ale to byl jenom dopis, nebylo to příliš mnoho. A nyní eh, národní předpisy, minimální harmonizace, o tom jsem se zmiňovala ve svém příspěvku. To je pro mě ambiciozní záměr. Velice důležitý je eh, ten jednotný evropský eh, kodex. Když máme jednotný trh, měli bychom mít jednotný evropský kodex a měli bychom začít s harmonizací. A když máte systémy záruk, máte v jednotlivých státech tyto systémy a, ale víte, že je důležitý posun tedy k e, e, ujednocení. Když nezačnete s minimalizací a harmonizace, to nepůjde. Potom nedosáhnete tedy té harmonizace. My tedy klademe velký důraz na jednotý evropský kodex dále implementace e, regulačních standardů orgánů dohledu a to nám jistě pomůže v tímto směrem. Děkuji. Děkuji. Domnívám se, že jsme využili stanoveného času. Pokud chcete říct něco závěrem, tak vám dávám ještě jednu minutu. Pokud jste neměl příležitost ještě o něčem hovořit. Velice vám děkuji. Bylo to tolik eh, otázek a kdybych si vybíral, tak by to bylo opravdu eh, eh, vybírání, ale já jsem velice vstřícný. Máte k dispozici mé kontaktní údaje, telefon. Prosím, zavolejte mi a já věnuji ten čas dobré diskuzi. Pro EOPu je komplikované říci, eh, že se snažím vysvětlit tedy, jakým směrem se kompletně se chceme ubírat. Děkuji, děkuji, to eh, uzavírá druhé slyšení. Opět si uděláme krátkou eh, přestávku, než přejdeme k dalšímu kandidátovi. Děkuji. Okay, if we could take our seats for round three. Tak, prosím, zaujměte místa. Okay, I know, I know this is, uh... Že je to tvrdá práce, ale prosím, ukončete rozhovory. Děkuji. Jsem potěšená, že mohu mezi námi přivítat Adama Farkaše, který je kandidátem vybraným eh, na post výkonného ředitele Evropského orgánu pro eh, bankovnictví. Postup zase jako předtím, pět minut a potom otázky, odpovědi, pět minut, blok zhruba. A bude-li zbývat čas, tak Eh, se obrátím na publikum anebo požádám o takovou eh, jednominutové kolečko. Závisel, že to bude na tom, kolik budu mít času. Tak, zase už nebudu mrhat dalším časem a předávám hned slovo Adamovi, prosím. Um, thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající, vážení eh, členové výboru, dámy a pánové. Děkuji vám za příležitost, které se mi dostalo. Děkuji, že vás mohu oslovit a odpovědět na vaše otázky, které se týkají mé kandidatury na eh, pozici výkonného ředitele pro úřad eh, Evropské bankovnictví. Evropský systém finančních eh, dohledových orgánů, orgánů EBA je takovým pilířem a eh, je to eh, platforma, na které můžeme vykonávat finanční dohled. Byl hodně, je hodně fragmentovaný, protože existují národní pravidla. Úspěch hm, EBA bude klíčem pro vybudování důvěry evropských občanů v evropský finanční systém tím, že se zajistí stabilita a řádné chování evropských bank, hm, co se týče týče jednotných eh, konzistentních evropských pravidel. Pro úspěch EBA eh, bych rád, rád bych tady vyčíslil některé priority ve čtyřech oblastech, kde je zapotřebí významného pokroku, jak já to vidím. A sice s novými pravidly a s novými kompetencemi, eh, které bude EBA mít. V regulačním, na regulačním poli tím, že se budou vypracovávat jednotná pravidla pro Evropu, bych zdůraznil dvě tematické oblasti. Jedna budou nová pravidla pro kapitálu CRD4 a jejich implementace. Druhá věc bude klíčová role pro EBA Eh, při budování eh, Evropského rámce pro eh, zvládání rizik. V oblasti dohledu, ve způsobu chování těchto úřadů bych vyčíslil tři oblasti, tři priority. Jedna bude, budou zátěžové testy a jejich důvěryhodné řízení, tak aby se pravidelně toto mm, cvičilo do budoucna. Druhá věc bude zlepšení v práci kolegia, tedy dohledu fungování přeshraničních bank. A třetí oblast bude role EBA na evropské úrovni a také ochrana spotřebitelů. Ve třetí oblasti, kterou bych definoval jako oblast, kde se pokusíme vybudovat takový systém pro řízení rizik v Evropě. Tady jsou dvě, dva klíčové úkoly, které jsou před EBA. Jedna věc je aktivní účast a posilování úspěchu EBRSR eh, e eh, e eh, ve svých snahách odvrátit systémové krize. A druhá věc je vynaložit co nejvíce úsilí a co nejvíce se snažit pracovat mm, ve, výborné, ve společném výboru, tak abychom eh, mohli dosáhnout lepší spolupráce mm, přeshraniční sektorálních eh, orgánů dohledy v Evropě. Poslední oblast by je operačně operativní. Myslím si, že pro novou organizaci, novou instituci EU je velice důležité, aby jednotlivé činnosti začaly velice eh, hladce a aby, aby eh, nová pravidla byla implementována velice eh, rychle. Eh, dokonce i detailnější operativní úkoly tady, který bude základ pro úspěšnou práci a to je eh, eh, takový velký projekt sběr dat. Budou se systematicky a pravidelně sbírat kvalitativní, kvantitativní data z evropského bankovního sektoru, tak abychom mohli vytvořit základnu naší profesionální analýzy a abychom mm, mohli pak činit profesionální rozhodnutí o budoucnosti bankovního systému a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 Evropský parlament eh, byl silnou eh, hybnou silou v legislativním procesu a poskytoval EBA eh, prostředky tak, aby zaznamenal pokrok na tomto poli. A teď to bude záviset na nové instituci, aby naplnila své sliby, vize. Chtěl jsem vás ujistit o tom, že jsem velmi zavázán a chci udělat vše, co bude v mých silách, aby umožnil evropským bankovním orgánům, aby využili svého nového statutu a kompetencí nezávisle, účinně, tak aby mohla být naplněna očekávání občanů EU a evropských politiků. Pravidelná komunikace s Evropským parlamentem a plný přeskum za tři roky nám dá příležitost podívat se na to, jak tato očekávání byla naplněna a jak se přetavila v mandát EBA a e, jak byly odvedeny, splněny tyto úkoly naším e, úřadem. Těším se na to, že budu spolupracovat se předsedou a e, s týmem EBA a doufám, že dosáhneme konkrétních výsledků. Děkuji vám. Děkuji. A teď otázky. První je Jean-Paul. Merci, madame la Děkuji moc krát, paní předsedkyně, a dobrý den, pane Farkaši nebudu moc originální, takže prosím ty, kteří se zúčastňují tohoto slyšení, aby mě omluvili, že opakuji v podstatě otázku, ale kandidáti se mění, takže pokládám podobné otázky. Vy jste měl tedy Evropu EBA, šel jste se tedy tím směrem, jak si to přeje parlament a já vás poprosím, řekněte, jak si myslíte, že dokážete zvládnout vaši, váš orgán tak, aby skutečně zvládla kompetence, eh, aby tato agentura, již budete generálním ředitelem, to všechno dotahla. Thank you very much. Velice vám děkuji za otázku. Domnívám se, že hlavní cesty a prostředky, abychom eh, zajistili, že tento orgán bude respektován a stabilizován, je opírat se o nové pravomoce a pravidla, podle níž EPA funguje. Domnívám se, že bychom se měli i zmínit o třech oblastech. Za prvé, EBA bude moci navrhovat e, standardy pro regulaci, tedy pro dohled a implementaci Promiňte, možná, že jsem to neřekl zcela jasně. Já jsem hovořil o vašem orgánu, ne o EBA, ale o vašem eh, vaší autoritě, o vaší autoritě. Možná, že jsem to neřekl úplně jasně, ale o tom, jaká bude vaše autorita v rámci toho orgánu. Omlouvám se, pokud došlo k nedorozumění. Domnívám se, že můj osobní vliv ve funkci výkonného ředitele EBA bude především spočívat v zajištění toho, aby EBA zhostila své činnosti o nejvyšší kvalitě podle profesionálních standardů a aby nebyla ovlivňována ani průmyslem, ani eh, jednotlivými vládami, orgány, jednotlivými institucemi, ani Evropskou komisí, aby prostě pracovala v rámci svého mandátu a zajistila finanční stabilitu a používala pouze svůj profesionální úsudek a eh, kompetence aby vypracovávala eh, eh, regulační standardy a rady. Děkuji a další otázku má Antony. Děkuji mnohokrát. Dobré dopoledne, vítejte. Je to opravdu radost vás tady moci slyšet. Jak už bylo řečeno, předseda, prezident EBA musí být jako Formule 1. A velká část odpovědnosti za ten motor, tak, aby skutečně dobře běžel, aby, aby fungoval hladce a zároveň nejel příliš velkou rychlostí. Tady bych řekl, že jsou tu čtyři takové hlavní body. Prezentace, širší vize, priority a samotná, samotný výkon. Samozřejmě pro tu prezentaci tam si můžeme říkat nebo tázat se, jak zvládnete test odolnosti vzhledem k situace v, situaci v bankovním sektoru. Ten orgán má v podstatě koordinovat určité programy, určité plány a pak budete muset připravit první zprávu výroční o EBA. Jak to uděláte, jak budete postupovat, pak také budete muset vlastně připravit určitý víceletý návrh, takže bych rád věděl, jaké budou vaše priority. No a na konci vašeho mandátu a poté následující budete muset plnit určité povinnosti. Vlastně přejdete ze soukromého do veřejného sektoru, takže bych rád, abyste mi řekl něco k nezávislosti. Aby, jak, abyste nám řekl, jak vlastně ten přechod ze soukromého zařídíte. I think, um, I think... Domnívám se, že jste vlastně položil tři otázky. První otázka zní, jaká bude tedy první zpráva EBA. V tom nařízení o vytvoření EBA je zcela jasně uvedeno, jaký bude mandát, jaké budou úkoly EBA v, při dohledu na evropským finančním systémem. A tak se domnívám, že se tyto vztahy budou eh, vytvářet kolem těchto úkolů a úspěšnost EBA eh, e a její odpovědnost se bude posuzovat podle eh, tohoto mandátu a podle plnění těchto úkolů. Takže ve své funkci výkonného ředitele bych se snažil stanovit priority tak, aby byly odvozeny od na těch nařízení a činnosti a dosažené výsledky EBA budou tedy podle toho posuzování. Ve víceletém pracovním programu, který má také e, náš orgán navrhnout a dozorčí rada orgánu schválí, Bude opět obsahovat klíčové priority, které jsem navrhl pro nadcházející dva, tři roky. Když eh, hovoříme o eh, realizaci směrnice CRD4. Eh, je to velice rozsáhlá činnost pro EBA, která nebude ukončena za rok, je to na několik let. A hlavní politické orgány o této směrnici nyní vedou rozsáhlou diskuzi. Takže e, to budou ty klíčové priority pro víceletý pracovní program. Co se týče mé odpovědnosti, jak jaké jsou tedy přesně odpovědnosti eh, výkonného ředitele, aby eh, byl eh, splněn ten víceletý program, tak je to také uvedeno, je to operativní odpovědnost výkonný ředitel musí zajistit při zaměstnance na příslušné úrovni, zajištění pracovních funkcí, aby eh, byly splněny tyto priority EBA. Její výkonný ředitel eh, má právo předkládat návrhy v různých oblastech a tyto návrhy Eh, se budou eh, vypracovávat na vysoce profesionální technické bázi na základě analýz, posuzování dopadů a konzultací se zúčastněnými stranami. Antony? Ještě otázka nezávislosti. Nezávislost mandátu? Ano, protože článek, je článek 52. Myslím, že nezávislost um, výkonného ředitele znamená, že v každodenním zacházení s různými úkoly nemohou být instrukce přijímány od jiných aktérů, od evropských institucí, od vlád, tlak by měl mm, tlak by neměl přicházet tolik z průmyslu. Zase nezávislost znamená také, že tu budou mm, k dispozici řádné zdroje. Tyto zdroje musí pro tuto instituci existovat, tak aby ji umožnili dělat si svou práci nezávislým způsobem. A pak výkonný ředitel musí být schopen bojovat za správnou úroveň zdrojů v tomto smyslu. Děkuji. Další otázka Silvi. Dobrý den, pane Farkasi. Jak už to říkal Jean-Paul Gozes, tak se občas tady bohužel opakujeme, ale s vámi, aspoň před vámi, vypadáme nově. Vy jste ze země, která má přece jenom obtíže rozpočtové, ale není úplně naladěna na takovýto dohled celoevropský. Já mám otázku k tomu, co bylo přijato Evropskou radou 17 státy minulý týden, tomu pakt vlastně konkurenceschopnosti schopnosti který byl zveřejněn 4. února, zejména z iniciativy Francie a Německa. Ve všech těchto dokumentech máme myšlenku, že jsou potřeba vnitrostátní opatření e, bankovního charakteru, abychom se dostali z krize. Jak vy vidíte tuto orientaci, která je vlastně naznačena na nejvyšší úrovni šéfy států a vlád, jak to vidíte, hlavně v zemích, které mohou mít opravdu problém ve svém bankovní, eh, ve svém, ve svém bankovní se, eh, sektoru. Jak to vidíte z hlediska EBA? Budete ochoten vést bojůvky s šéfy státy a vlád, aby pochopili, že už pár let máme něco malinkého společného, co se nazývá vnitřní trh a že jsme si přáli, aby banky nebyly jen lokální, a že jsou banky, které mají sídlo v jednom, ale aktivitu v jiném členském státě. Děkuji. Myslím, že je to velmi citlivá, obtížná otázka. EBA, eh, hlavní zodpovědností EBA je podívat se na evropský finanční systém z pohledu bank. Jde o stabilní um, provoz evropských bank. To je hlavní mandát této instituce. Myslím si, že eh, vztah k těmto zátěžovým, eh, stresovým zátěžovým testům, jeden z technických eh, prvků, o který se velice diskutuje, je otázka toho, jak zacházet s riziky. Chtěl bych podtrhnout jednu věc a osobně bych na tom rád pracoval. E, tyto zátěžové testy by měly být prováděny e, věrohodným způsobem e, v očích bank samotných, protože je nutné, aby důvěřovali výsledkům těchto cvičení a vzájemně si důvěřovali, pak v očích analystů, kteří mohou mít velký vliv na to, jak banky a bankovní systémy budou vnímány investory a občany obecněji. A taky by zátěžové testy měly být věrohodné v očích eh, šéfů stát a těch, kteří dělají politiku na národní, ale i evropské úrovni. Takže si myslím, že se chci soustředit na to, jak docílit věrohodnosti, jak tyto zátěžové testy mohou hrát roli, pro kterou byly koncipovány. V tomto smyslu je kritickou otázkou to, jak um, otestovat um, poten, jak si otestovat potenciální scénář možných um, problémů nebo krizí. V případě třeba, že uh, vzniknou nějaké státní dluhy podobně. Diskuse, která se točí, ta technická diskuse, která uh, je s tímto provázána, uh, Tady jde o to, jestli eh, zátěžové testy v těchto eh, výkazech bank eh, to by znamenalo totiž, že banky budou vystaveny většímu potenciálnímu šoku, když by se třeba objevily nějaké potíže se státními dluhy. Já bych řekl, že v tomto smyslu já bych osobně byl pro striktnější přístup, buď formou většího otevření těchto knih výkazů a taky tím, že se bude intenzivněji komunikovat o, o postavení těchto bank. Takže analysté a jiné zainteresované strany budou chápat potenciální dopady tohoto. Pokud bude nutné pokud to bude nutné, tak ehm, se ten problém pak vrátí na úroveň rady, úroveň šéfů eh, vlád státu a myslím si, že eh, po konzultacemi s předsedou a s ehm, představenstvem a přes ERCB eh, e si myslím, EBA má prostředky a nástroje k tomu, aby tuto otázku vrátila zpět do hry. A když to bude mm, nezbytné pro věrohodnost celé věci, tak určitě nebudu váhat a navrhnu to. Děkuji. Jos. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych položil poněkud citlivou otázku, protože taková význačná pozice výkonného ředitele není jenom politická funkce, není jenom profesní, ale i politická funkce, když o tom diskutujeme v Evropském parlamentu a hovoříme o tom, jak tyto nové instituce, nejenom EBA, eh, e ale i ESMA a EIOPA e by měly být eh, koncipovány a vytvořeny. Potom my jsme také velice hovořili o tom, že na jedné straně chceme mít eh, ujednocená, koordinovaná pravidla a na druhé straně chceme zajistit určitou nezávislost orgánům dohledu. A nyní máme takovou, eh, takové uspořádání. EPA má být schopna vydávat určité eh, povinné předpisy národním orgánům dohledu a na druhé straně národní orgány dohledy zase mohou vyjádřit svůj názor k fungování EBA. Tedy kdo bude tím skutečným šéfem? Vy budete tedy šéfem těch národních orgánů dohledu, anebo zase eh, národní orgány dohledu budou šéfovat vám? Já vím, že je to velice citlivá otázka. Musíte mít eh, velice dobré politické dovednosti, kromě těch profesionálních, které máte. Děkuji vám za otázku. Je to opravdu e, velice složitý vztah, o kterém hovoříte mezi EBA nebo e, e, mezi evropskými orgány dohledu a mezi národními orgány dohledu je vlastně správné, když říkáme, že ve správní struktuře EBA ty eh, vládní orgány se sestávají z eh, šéfů národních orgánů dohledu a je to správné, že podle nařízení národní orgány dohledu už nejsou zástupci svých národů nebo nezastávají zájmy svých zemí, ale eh, musí zastávat názory a činit rozhodnutí v zájmu Evropské unie Tedy z tohoto pohledu se domnívám, že je tu eh, důležitá a výrazná změna proti těm nesprávným zvyklostem, protože dříve to byl výbor nebo organizace národních orgánů dohledu, ale nyní je to evropská instituce, kterou vedou eh, šéfové orgánů dohledu, ale v zájmu Evropské unie. V každodenní eh, praktické činnosti dohledu podle pravidel je to v eh, rukou těch národních eh, orgánů dohledu. To je, myslím, zcela jasně řečeno. Ale EBA je vybavena značnými právy, Eh, značnými nástroji, aby zajistila konzistentnost a mohla vystupovat eh, v mimořádných eh, podmínkách. To nebylo na úrovni těch tří výborů. Chtěl bych říct, že EBA bude klíčovým aktérem při šíření a při realizaci technických standardů, bude stanovovat předpisy a pravidla a bude mít silné pravomoci eh, v případě zjištění, že bylo porušena eh, evropské právo nebo legislativa členských států EU a také má jasné pravomoce při eh, dohledu, jak fungují kolegia a také bude mít přímé rozhodovací právo v případě nouze. A Jistě eh, bude to politický proces, ale po několika prvních instancích, eh, po té, co bude nutné eh, vyřešit konflikty, myslím, že se zcela změní politická situace v těch řídících orgánech a je tu také určitá zabezpečovací doložka Organizace EBA eh, eh, e by měla pracovat na základě profesionálního posouzení a pokud bude zapotřebí učinit nějaké eh, rozhodnutí, které bude eventuálně zablokováno využitím té zabezpečovací doložky. Potom musíme předložit návrh podle toho nejlepšího úsudku. EBA získala nové pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele, tedy podle analýzy trhu když dojde k nesprávnému obchodnímu jednání nebo k pochybení mezi členskými státy, vydá EBA e, určité varování a e, v případě nouze může zasáhnout i do těch konkrétních e, obchodních aktivit. Myslím, že tak se od základu změní vztah mezi EBA a mezinárodními orgány dohledu, ale také si musím zmínit o tom, že ve smyslu smyslu technických expertních znalostí a združování těchto znalostí bude EBA schopna koordinovat a opírat se o ty znalecké posudky, o e, získané zkušenosti a informace od Národních orgánů dohledu. Děkuji, Sven. Vítejte u nás, jsem rád, že vás zase vidím, ale nebojte se, budu hovořit anglicky. prvé řadě bych chtěl říci, že naše skupina má značné obavy, když vidí velký tlak bankovního sektoru eh, na eh, eh, předpisy a legislativu abychom to nepřehnali, když vyvozujeme závěry z krize. A nakonec jsou to bonusy stejných aktérů, kteří, tvrdili, kteří tvrdí, že nové finanční nařízení pro ně představuje velký zátěž. My jsme se eh, dohodli na přísných pravidlech ohledně bonusů v rámci směrnice o kapitálových požadavcích CED4 a vaše instituce bude mít eh, kontrolní úlohu zda eh, národní orgány dohledu eh, budou eh, respektovat a implementovat tato pravidla, tyto předpisy. Co tedy učiníte, abyste obhájili duch a, ducha a obsah tohoto nařízení ohledně bonusů, pro které jsme hlasovali? Myslím, že EBA bude mít kompetence a management EBA bude mít i zodpovědnost aby sledovalo implementaci evropských pravidel, ať už to budou kapitálové požadavky, anebo e, pravidla či doporučení o bonusech. E, myslím, že budeme mít e, závazek, abychom spustili přeskumné procesy, v kterých budeme sledovat implementaci těchto doporučení či pravidel. Bude to takový přeskum na pravidelné bázi, národní legislativy a národní eh, dohled, eh, to je to, na co se budeme dívat, porovnávat to, vyhodnocovat. A pokud budou odchylky zjištěny, tak se eh, rozjede diskuse na úrovni mm, představenstva, anebo bude-li zapotřebí dalších kroků, tak EBA je pak učiní a vyjádří své obavy a bude iniciovat kroky, pokud tato mm, se nebudou, nařízení nebudou naplňována. Ještě se k tomu chcete vrátit? Ano. Přesně, k bonusům. Sdílíte obavy, které jsem vyjádřil, že pravidla jsou naplňována a učiníte kroky, jakmile budete ve, potvrzen ve funkci? Odpověď zní ano. Sdílím vaše obavy v tom, že pravidla, že se tady dělá lobbying proti nim a je tu, eh, řekněme, eh, velká, velký prostor eh, pro interpretaci těchto pravidel Eh, je to v rukou národních orgánů dohledu a také finančních institucí. A já mohu vyjádřit závazek, že pokud bude nezbytné, tak eh, se učiní kroky po přeskumu a analýze situace a národních praxí a toho, jak jsou pravidla eh, implementována na národní úrovni. Děkuji. A teď druhé kolo otázek. In... Děkuji, paní předsedající. Já jsem ve šťastné situaci. Pan Farkaš hm, rozumí mým otázkám totiž. Tak eh, se nemusíme spoléhat na tlumočníky a nemusíme čekat, než se to dopřeloží. Takže vy máte vážné, ambiciozní plány. EBA má kompetence, máte možnosti dohledu, Už teď existuje proud informací mezi národními orgány dohledu, po případě evropskými orgány. Předtím pan Montalvo říkal, že rámec vaší činnosti byl rozložen, rozdělen. Říkal jste, že tento nový úřad znamená velký skok. Tyto možnosti dohledu jsou velkou vymožeností. Proč? Proč je EBA lepší než dřívější um, úřady? Myslím, že myslím, že jsme se dotkli už této otázky v několika jiných odpovědích na otázky dřívější. Myslím, že je jasné, že EBA je vybavena celou řadou nových nástrojů ve srovnání eh, s mm, úrovní výborů, které byly čistými organizacemi národních orgánů dohledu eh, s určitými kompetencemi mohly mm, vydávat doporučení a nějaké hlavní směry. Myslím, že jen abych zmínil pár oblastí, kde EBA je jasně odlišná a silnější než eh, tyto tzv. level free committees. EBA má možnost kompetence vydávat návrhy eh, a mohou, tyto budou mít přijímány a schvalovány komisí, jsou to závazná eh, nařízení. V technickém směru a ve smyslu implementace na vyšší úrovni legislativy. To zahrnuje eh, platební služby, znamená rozšíření působnosti aktivit tohoto orgánu EBA, bude Ehm, vydávat takové dashboards pro posouzení eh, rizika, pak to budou ehm, zátěžové testy a bude eh, mít kolegium, které bude eh, vykonávat tento dohled. Toto ehm, dosud byla jenom koordinační role, teď to bude jiné. EBA za výjimečných okolností bude mít možnost činit rozhodnutí o individuálních institucích nebo dokonce může vyžádat data o jednotlivých institucích, pokud národní orgán toto neposkytne nebo nebude chtít eh, naplnit tyto parametry. EBA bude, a to je velmi důležité, EBA bude mít právo eh, přijít se závěrem, určitým závěrem, když někdo bude porušovat komunitární právo, bude mít kompetence sledovat individuální implementace eh, komunitárních práv a praktik v členských státech. EBA bude mít funkci eh, urovnávání sporů a pokud bude nějaká akutní situace, vzniknou finanční potíže v celém systému, tak tyto konflikty budou i nezbytné. A e, starý systém, v tom starém systému tyto spory nebyly, se nedostaly na povrch nebo až, do, až v posledním okamžiku, e, když vypukla nějaká konkrétní krize, konkrétní instituce. Myslím, že existence těchto práv, těchto e, pravomocí je důležitá, protože tyto spory, těmi se budeme zabývat na, v rané fázi. A pak budeme moci zabránit individuální krizi některých bank, A pak tu budou kompetence, které se budou používat při zákazu určitých produktů nebo služeb v případě nesprávného zacházení eh, ve směru ke spotřebitelům, anebo bude-li tady nebezpečí, že vypukne nějaká vážná finanční krize. Toto není vyčerpávající seznam eh, toho, co EBA odlišuje od jejich eh, předešlých eh, mm, organizací nebo od těch výborů level free, ale myslím, že to jsou velmi důležité nové možnosti či nástroje v rukou EBA. Děkuji vám. Další otázku má Peter. Velice vám děkuji, rád vás zase vidím. Od té doby, co jsme se setkali naposledy, měli jsme samozřejmě příležitost se seznámit s vašimi zkušenostmi, s tématy, na kterých jste pracoval a myslím si, že eh, to bylo dobré, ale přesto máme ještě několik otázek. Když se díváme na eh, váš životopis, tak jste již působil v eh, dozorčí radě MTF a chtěli bychom vědět, zda jste stále ještě členem této dozorčí rady a je zajímavé, jak jste byl koncem roku 2010 eh, v orgánu dohledu a eh, potom jste působil v společnosti, snad byste to mohl jednoduše vysvětlit. A za druhé, je to eh, velice eh, malé pole působnosti. Vy musíte eh, maximalizovat své zdroje a jak chcete tedy postupovat, jak se tím chcete propracovat. K prvé otázce je velice snadné na ní odpovědět. Opustil jsem svou eh, funkci v eh, maďarském orgánu dohledu v polovině roku 2010. A eh, má právní, mé právní závazky mi nedovolují, abych eh, pracoval ve finančním sektoru kvůli střetu zájmu eh, v orgánech dohledu. A eh, můj životopis, který máte, to byl životopis, který jsem předložil v listopadu, když jsem se ucházel o tuto pozici. Takže ta Eh, funkce, kterou jsem potom měl, byla nevýkonná, takže tady není eh, střed zájmu. Eh, bylo to 12 měsíců a je to vlastně neplacené zaměstnání. Neměl jsem žádné výkonné pravomoci v této působnosti a již jsem rezignoval na tuto funkci za předpokladu, že uspěji, tak tu nebude žádný střed eh, zájmu, když se ujmu této nové úlohy. K vaší druhé otázce. Jak eh, eh, hodnotíte počet zaměstnanců EBA, tak je to, myslím, poněkud optimistické oproti eh, realitě. Podle rozpočtu budeme mít 50 pracovníků na dobu omezenou v tomto roce a očekáváme, že asi 20 kromě eh, permanentních zaměst, stálých zaměstnanců budeme mít ještě eh, moci eh, získat smluvní bázi pro plnění úkolu. A z hlediska budoucnosti se domnívám, že z manažerského hlediska vycházíme z toho, že se eh, do tří let počet zaměstnanců zvýší na 100. A eh, jde o otázku účinné práce, stanovování priorit při řízení tohoto orgánu. Eh, protože počet různých úkolů, počet eh, pracovních programů je tak vysoký, že je naprosto jasné, že eh, budeme mít problémy se zdroji v každodenním životě této instituce. Jak to budu řešit? Domnívám se, že nejlepším způsobem je stanovit řádné plány a pravidelně přeskoumávat priority a posuzovat je také podle eh, eh, zdrojů, abychom opravdu mohli dospět k výsledkům abychom nedopustili přílišnou fragmentaci organizace, abychom eh, nestráceli ze zřetele priority pokud budu výkonným ředitelem, bude to jedna z mých klíčových odpovědností, abych zajistil eh, řádné vynakládání a efektivní vynakládání dostupných prostředků. Děkuji vám. Wolf Klint, ale teď bych měla hovořit já. Já bych se vlastně ráda vrátila k otázce, kterou vlastně uh, položila Sylvie Goulart. A týkala se režimu překonávání krize, kdy se objevily eh, některé aktivity spíše na národní úrovni, jako plány rekapitalizace eh, bank a netolik přes hraniční systémy. Mě by velice mě velice zaujala vaše odpověď, když jste řekl, že je zapotřebí větší komunikace. A, eh, lepší zajištění zátěžových testů. Ráda bych přešla k obecné otázce transparentnosti. Eh, chcete se spojit s dalšími oblastmi, protože eh, banky eh, jsou eh, v kontaktu s, například německé banky v kontaktu s irskými bankami, ne s jejich státními fondy a vytváří záchranné mechanismy, kdy je třeba zajistit rekapitalizaci. EBA nemá tedy tu politickou roli a mě by zajímaly vaše osobní úvahy. Děkuji vám za tuto otázku. Domnívám se, že je třeba se vrátit k vašim připomínkám o režimu eh, řízení krizí na základě nedávného vývoje. V středně a dlouhodobé perspektivě budeme potřebovat evropský rámec eh, pro eh, řízení krizí. Z tohoto hlediska souhlasím s vaším úsilím a s vašimi iniciativami. Je naprosto jasné, že řešení na národní úrovni nejsou příliš optimální. Máme-li bojovat s krizemi a zvládání krizí, protože některé banky selhaly, si vyžádalo předcházející kroky a v včasné fázi zvládání krizí je lepší eh, šance zajistit, aby se krize nerozvinula eh, do té míry, že eh, na záchranu bank budou zapotřebí prostředky daňových poplatníků. A já se domnívám, že krize ukázala, zejména pád Lehman Brothers, že jedna z velkých potíží celého finančního systému, jeden z hlavních eh, důvodů eh, selhání finančního systému bylo to, že instituce samotné si nebyly vůbec vědomy toho, jak byly eh, propojeny s těmito neúspěšnými bankami. Byl to kritický moment ne, byli si vědomi tohoto eh, propojení, toto vzájemné propojení nebylo dostatečně transparentní. Nebylo tedy s, eh, na dne se v tom vyznat. I orgány dohledu měly problémy pochopit, jak eh, bankovní systémy i e, systémy e, e, dohledu byly do toho zapojeny, takže zvýšit transparentnost z hlediska složení kapitálu bank, z hlediska jejich propojení s jednotlivými agenty v odvětví povede k zajištění lepší důvěry v bankovní instituce a i e, větší důvěru v kvalitu činnosti orgánu dohledu. Pokud by se měla objevit nějaká krize, já bych tedy velice podporoval úkol zvýšit transparentnost v této oblasti. Děkuji a Teď jste na řadě vy. Děkuji, paní předsedkyně. A vítejte, pane Farkaši. Tři otázky z mé strany. Jednak systémová věc, potom fondy, prostředky na předfinancovávání některých zásahů a za třetí nároky na kapitály a suverénní dluhy. Takže za prvé, diskuse v parlamentu byla velmi obtížná. My jsme se dotkli v podstatě dvou možností řešení, jednak mít jakýsi seznam těch systémových dluhů, nebo systém sestavení kritérií, který, by byl v jakémsi risk board, jak se tomu říká, tam by do toho byl zanesen a byl by jakýsi systém také odolnosti a zkušební. Nařízení říká, že posílený dozor, posílený dohled je potřeba. Liší se to dnes od mechanismu, který jsme znali u institucí bez systémových rizik. Já nevím, jestli je to možné, jestli je potřeba takového seznamu, ale ten systém regulace konfliktu musí být co nejdříve evropský. Hlavně u přeshraničních bank, které jsou třeba příliš velké na to, ne, nebo na to, aby se jako zhroutily. Čili garanční fond pro vklady, to by byla jakási síť národních fondů a potom fond pro řešení krize. Jeho oblast působnosti by zůstala otevřená. Podle mne by bylo dobré krizi řešit pomocí souboru vnitrostátních systémů. Ale mám pocit, že komise a rada jdou tímto směrem a parlament s tím úplně nesouhlasí. Vy jste hovořil o dohodě Evropské rady. Suverénní dluhy by možná mohly být nějakým způsobem omezeny, pakliže ten, vnitř, ten vnitrostátní systém není úplně nepropustný. A k tomu kapitálu. Bereme v úvahu povahu dluhu, bude nějaký diskontní systém, jaké jsou nároky na ty kapitály, je to rozlišné, je to podle vás způsob, jak ukázat, že mechanismus řešení sporů by byl tím správným řešením. Pak jsou ty fondy předfinancování, abychom se vyhnuli problémům našich daňových poplatníků u státních dluhů. Nejsem si jist, jestli jsem všechny otázky pochopil, ale pokusím se interpretovat nějak svou odpověď a když tak mi signalizujte, že jsem to správně pochopil. Myslím, že eh, otázkou týkající se eh, depozičních eh, programů, garančních programů, to je to, co jsem říkal předtím. Myslím si, že dlouhodobá, dlouhodobé řešení když máte takový počet bank, které eh, fungují po Evropě, přes hranice Evropy a mají různé pobočky v celé řadě zemí, já myslím, že mm, tady ta otázka toho eh, fondu eh, garančního, to se bude muset hledat evropské řešení. To je moje očekávání a můj pohled na věc. Jistě, že je to velmi citlivá otázka protože to zahrnuje jiné komplexní otázky související s rozhodováním, jak třeba tento eh, fond eh, garanční, jak se o něm bude rozhodovat nebo jak bude tento fond financován, jestli to bude předfinancování anebo postfinancování, následné financování, jak se budou dělat konkrétní rozhodování, jak bude konkrétně tento fond využíván. To je eh, silně politická záležitost a jako technický expert eh, mohu říct, že rozhodovat se dá, ale pak nad to ještě bude nutné politické rozhodnutí. Co se týče těch eh, státních dluhů, které jsou spojeny s bankovní krizí, ano, je to spojení. Kapitálové požadavky jste myslel. Ano, je to propojeno. Je to přirozeně vzájemně propojeno, takže nemůžeme o těchto věcech diskutovat zcela separátně. Upřesním tu svoji otázku. Nařízení, které přijal společně parlament a rada, tam se říká, Tady kritéria a záťové testy by měly eh, eh, definovat systémová rizika. Eh, tady má proto máme dohled i EBA. A tady měl, by měl být konkrétní mechanismus pro řešení krizí. Co myslíte, jak by se mělo posílit tento mechanismus? Jak by to mělo být začleněno do této instituce, tato asi kontrolní funkce? Co byste udělal v takovém případě? Myslím, že identifikace rizika systémového problému, eh, který přichází z jedné konkrétní instituce, to lze udělat různými zdroji. Identifikace může přijít přes eh, analýzu ECRB e e a eh, analýza rizika, to může přijít přes EBA. Identifikace systémových, systemických problémů, to může přijít z národních úřadů, které tím, že budou aplikovat nová nařízení a pravidla, zjistí, že tady je problém který musí být řešen, protože by mohl vést k systémovým problémům v evropském finančním sektoru. A také to může přijít z EBA samotné, například ehm, při ehm, zátěžových testech. Jestliže se zjistí, a problém, tak se musí um, to signalizovat. První krok, který EBA bude muset udělat v takovémto případě, je nadnést to na představenstvu a e, představenstvu orgánu dohledu a tento orgán bude muset rychle učinit rozhodnutí o tom, jak budou vypadat další kroky EBA. Pak některé kroky se budou muset jistě udělat. To v každém případě. Jednak ehm, se musí ovědomit eh, národní úřady. Musí se poslat oznámení ECRB, eh, varování do ECRB. A pak bude zapotřebí uvědomit eh, celé, celé kolegium, které se ehm, stará o tu instituci. A myslím, že to budou první kroky. A pokud potenciální krize bude tak vážná, tak EBA bude muset zvážit eh, iniciování rozhodnutí v takovéto akutní situaci. To pak s radou. A pokud takováto nouzová nebo kritická situace bude vyhlášena, tak EBA bude mít posílená práva a bude moci do toho vstoupit. Děkuji. Elisa. Děkuji za všechny informace a věci, které jste tady nadnesl. Chtěla bych se vrátit k eh, rámci pro řízení eh, krizí, protože tím se vracím i k tomu, co říkali předešlí kolegové. Parlament jasně řekl ve své zprávě z vlastní iniciativy, eh, když navrhl takovýto společný fond, takže by, takže by to nepadlo na, eh, nebylo břemenem pro daňové poplatníky. Eh, tento systém by se vytvořil v rámci bankovního sektoru a už je tady vidět hodně signálů, zvláště od, od zasedání Rady 11. března Národní přístupy se také mm, budují, takže co může udělat EBA podle vás, aby se nic nevytratilo, abychom opravdu mm, vytvořili evropský rámec pro vyřešení takové situace. A druhá otázka vy máte profesionální zkušenosti na oblasti s obchodu s cenými papíry a myslím, že tady je velká přidaná hodnota, když se pohybujete v bankovním sektoru, protože chápete celý systém, ale e, mám v tomto pravdu, nebo si myslíte, že to může na pomoci, nebo ne, protože většina rizik e, pro banky e, přichází z jiných sektorů, ne pouze z interního, z vlastního sektoru. Um, Děkuji. Já sdílím váš názor, že v těchto dnech je ta politická chuť nebo nálada, aby národní orgány usilovaly o eh, předfinancování eh, řízení a naopak tedy tato chuť se snižuje. A my chceme využít expertních znalostí a pravomocí a předkládat návrhy. A budeme se snažit vrátit tento proces na jeho původní trasu. Jistě to rozhodnutí nemůže učinit EBA samotná, ale opět bych řekl, že EBA bude absolutně klíčovým hráčem, aby se tato témata ztratila ze stolu, aby byla profesionálně a oprávněně projednávána a neměla by se nechat zastavit tím, že eh, se eh, proces dočasně zadrhne nebo zpomalí, pokud se tedy EBA svědčí o správnosti této cesty. Na Dále s vámi souhlasím, že bez pochopení fungování trhu s cenými papíry je opravdu problematické řídit sektor bankovnictví v uplynulých 20 letech. Jsme zaznamenali velký proud sekuritizace, kdy se eh, vytvářely určité formáty a ty eh, mizely z bankovních rozvah a byly redistribuovány došlo k redistribuci Eh, že v této oblasti se odehrávalo hodně a také spolupráce společného výboru eh, to podpoří, protože je zcela jasné, že se rizika velice snadno přesunují přes hranice sektoru. A je třeba eh, odhalit tato rizika a systémové problémy. Děkuji vám. E, nyní máme málo času, takže Burkhard může položit poslední otázku. Velice vám děkuji. E, paní předsedkyně, budu také velice stručný, mám ale tři otázky. První otázka se týká Bazileje 3. Jaký je váš postoj e, k zavedení Bazileje 3 v Evropské unii na základě zajištění mezinárodních stejných eh, rovnocených podmínek, když tedy jiné eh, ekonomiky eh, na celém světě nezavedou Bazilej 3, co učiníme v Evropě? A další otázka, pokud vás parlament potvrdí ve funkci, co byste řekl svým kolegům jako hlavní moto ve svém úvodním projevu? A třetí otázka, No, stejně jako Peter Skinner jsem si důkladně pročetl váš životopis a povšiml jsem si, že tady je eh, malá mezera mezi rokem 95 a 97, čemu jste se v tomto období profesionálně věnoval. Děkuji. Děkuji. První otázka, která se týká globální nebo mezinárodní implementace Bazilie 3, eh, evropský postoj a postoj institucí, které se mají zabývat realizací Bazilie 3 v Evropě musí být zcela jasné. Pokud dohoda o Bazilii 3 má být mezinárodní dohodou, na které se dohodly všechny zúčastněné strany, regiony světa, které jsou zastoupeny v té bazilejské dohodě. E, víme, že to byl výsledek těžkého e, boje a kompromisu. A dále Eh, harmonogram implementace. Potom Evropa musí eh, na eh, globálním implementování trvat. Myslím, že třeba z Evropské unie vyslat jasný signál v tomto ohledu. A druhá otázka pochopilo to, jaké poselství dám eh, na při zahájení činnosti našemu personálu. Myslím, že hlavním posláním by mělo být to, že eh, sledujeme eh, činnost organizace s velkým očekáváním má široký mandát a obsáhlé úkoly, takže se domnívám, že musíme podat výkon. a Musíme prokázat, že vytvoření EBA bylo opravdu velice pozitivním krokem vpřed. Chtěl bych motivovat všechny své kolegy, aby eh, eh, jednali podle maximálních profesionálních standardů, aby usilovali o plnou integritu, ale aby byli eh, plně nezávislí v každodenní činnosti a také je důležité, aby EBA a e, byla dobrým pracovištěm, e, kde bude e, vládnout dobrá atmosféra. Co se týče mého životopisu a období mezi rokem 95 a 97, já jsem se na to nedíval, no byl jsem ještě akademikem, byl jsem profesorem finanční ekonomie na Budapeštské vysoké škole ekonomické ekonomické. Děkuji. Děkuji. To je tedy konec kola otázek. Pokud eh, chcete ještě něco stručně říci, abyste eh, uzavřel toto kolo, máte příležitost ještě jednu minutu. Děkuji za tuto příležitost, protože už trošičku jsme překročili náš čas podle původního programu, eh, tak bych rád ukončil tím, že vám poděkuji za tuto příležitost. Děkuji za tyto zajímavé eh, zásadní otázky a, a budu se těšit na vaši podporu a doufám, že budu-li potvrzen ve své funkci úspěšně, tak eh, se vrátím do výboru a podám zprávu o tom, čeho jsme v naší organizaci dosáhli. Děkuji vám. Děkujeme. Okay, so the procedure now is the... A teď si mm, uděláme krátké setkání in kamera. Prosím všichni, kdo nepatří do tohoto kruhu, tak mm, poprosím, abyste opustili místnost. Asi nebudeme potřebovat moc času, protože já myslím, že nebudeme mít tolik otázek jako včera.